Jak asi víte, nejprve samozřejmě musíme přijmout pořad jednání a poněvadž eh, nejsou žádná sdělení eh, předsedy, tak rovnou přejdeme k bodu 3, což je představení kandidátů na Sacharovovu cenu za rok 2015. já předsedám této schůzi na žádost kolegů z výboru AFET Elmara Broka a paní Valenciano. Předsedám spolu s kolegou Bonga eh, za výbor DEVE. Jak víte, eh, do výběru a prezentace a volby výběru eh, těchto kandidátů. Každý rok se zapojuje více výborů. Dnes jsme pouze ale na začátku eh, celého postupu. Eh, členové našeho výboru budou hlasovat za dva týdny, konkrétně 15. října a stanovíme si, vytvoříme si takový seznam, takový shortlist a ten bude předložen konferenci předsedů. Konference předsedů eh, rozhodne o laureátovi 29. října, tedy vče, ve čtvrtek a v rámci druhé štrasburské plenárky. Asi dobře víte, že Sacharovova cena je nejviditelnějším aspektem činnosti našeho parlamentu v oblasti lidských práv. Tato cena každý rok se uděluje osobám, osobnostem či osobnostem či organizacím, které se v různých koutech světa Eh, snaží eh, prosazovat demokracie a lidská práva, kteří, eh, nebo které bojují proti nesnášenlosti, nesnášenlivosti, útlaku, autoritativním, totalitním režimům, které ještě ve světě existují. Takže tato cena je symbolem naší angažovanosti mm, v oblasti lidských práv a ti, kteří jsou postěni touto cenou, tak určitě, já jsem o tom přesvědčen, poté eh, mají takový silnější hlas, větší váhu ve svém boji. I rovněž jsme takto schopni chránit tyto kandidáty a nositele ceny právě poněvadž věnujeme větší pozornost eh, věci, kterou oni obhajují. A právě i díky našemu parlamentu Evropská unie eh, má takovýto nástroj pro prosazování demokracie lidských práv. Je to tedy konkrétní nástroj a vždycky jsme tlačili na komisi a již i tedy na e, e, zahraniční službu, aby v této oblasti konali více. Mm, tento rok mm, byl vytvořen nový mechanismus eh, na ochranu těchto aktivistů a doufáme samozřejmě, že tento mechanismus ještě posílí ochranu, kterou Unie dává těmto jednotlivcům či organizacím, které s velkou odvahou chrání práva v různých částech světa. Rovněž, jak víte, i podporujeme eh, ochranu lidských práv prostřednictví usnesení, která přijímáme, která se týkají situací v různých zemích, eh, či eh, situací různých osob či organizací. A samozřejmě z tohoto pohledu musíme také i do budoucna úzce spolupracovat se E, službou pro vnější činnost a jak víte, vlastně tentokrát poprvé vysoká představitelka osobně se zúčastnila rozpravy na téma nalehavých otázek lidských práv, což e, zatím bylo bezprecedentní a vysoká představitelka tehdy zůstala s námi ve čtvrtek dopoledne, kdy jsme právě o těchto nalehavých situacích v oblasti lidských práv diskutovali. A teď, co se týče uchazečů, kandidátů na tento rok. Máme zde kandidáty, které navrhují různé politické skupiny, hned eh, se dostaneme k jejich seznamu a eh, pochází z různých regionů i kontinentů, z Afriky, z východní Evropy, ze západní Evropy, z, z Perského zálivu, z Jižní Ameriky a také i ze Spojených států. postup eh, jmenování, tedy představování jmenování kandidátů tento rok eh, mm, se dotýká několika citlivých otázek, jako korupce, zneužívání veřejné moci, otázky svobody projevu. Dotýká se to otázky ochrany demokracie v těch eh, Eh, mm, opresivních režimech. I se to týká emancipace žen. Je třeba říci, a víme to velice dobře, že mm, všechny tyto eh, věci, které eh, chrání tyto organizace, tyto osoby, tak to jsou mm, i pro nás velice důležitá témata. A my se věnujeme všem těmto tématům bez ohledu na to, kdo nakonec tedy bude eh, vybrán, respektive zvolen, kdo nakonec bude nositelem Sacharovy ceny. Tak i přesto všechna tato témata jsou předmětem našeho zájmu. Ten fakt, že někoho tento rok vybereme, tak to neznamená, že eh, tím všechno končí, jak víte velice dobře, již několik let, eh, a to konkrétně od roku 2008 máme takovou síť Sakharov Prize Network. Je to síť, která je velice aktivní a která Eh, šíří povědomí o lidských právech eh, ještě vedle tedy, nebo kromě toho, že každý rok vybereme jednoho kandidáta. Eh, osoby nebo organizace, které jsou součástí toho, této sítě, tak poté, co ta osoba, ten laureát je zvolen, tak samozřejmě potom s námi hodně spolupracují, abychom šířili povědomí o lidských právech a e, samozřejmě s námi vždycky spolupracuje už i potom ten nositel, ten laureát, e, spolu se zúčastní s námi různých veřejných aktivit a mm, spolu s námi takto šíří e, mm, to povědomí o lidských právech a jsem přesvědčen, že i tento rok tento nositel ceny spolu s námi se hodně bude angažovat eh, za tuto ušlechtilou věc lidských práv. A takže eh, ještě než přejdeme k prezentaci kandidátů, tak já mm, připomenu, eh, co předcházelo Lhůta pro představení, prezentaci kandidátů bylo 17. září a e, celkem e, se, jsme dostali šest kandidatur, všechny byly přijatelné, poněvadž respektovali e, pravidla statutu Sacharovy ceny a všichni poslanci ve svých složkách naleznou životopisy těchto kandidátů. Jsou to kandidáty a někteří, jednak je to i skupina eh, kandidátů, protože i hm, kolektivní nominace jsou hm, akceptovatelné a já teď eh, podle, eh, hm, teď přečtu, o koho jde za prvé. Edna Adam Ismail navrhuje skupina Evropa svobody a demokracie, FDD, Raif Badaj, kterého navrhuje, navrhuje skupina socialistů demokratů, potom skupina eh, konzervativců a reformátorů EKR a skupina zelených. A potom je to eh, demokratická opozice ve Venezueli v podobě tedy eh, Mesa de la Demokratika a navrhuje EPP e a potom konkrétně Fernando Maura Barandiaran a Dita Charanzová. Dále Boris Němcov navrhuje, navrhují eh, eh, liberálové ALDE, potom Nadia Savčenko navrhuje eh, skupina EKR a, a nakonec Edward Snowden, Antoine Deltour a Stefanie Žibu, které navrhuje GUE NGL. A než dám slovo kolegům, kteří představí své kandidáty, tak chci připomenout, že můžete si e, rozdělit tu řečnickou dobu sice mezi vás, ale maximálně to může být 10 minut na kandidáta. Takže v zásadě máme kolik? 6 kandidátů, takže máme celkem hodinu. A za hodinu bychom měli skončit s touto prezentací. Takže neprodleně začneme s prezentací eh, těch eh, ze strany sponzorů, předkladatelů a opět podle abecedy hm, jako předtím, takže proto dám slovo Jamesovi Carverovi za EFDD, aby představil Ednu Adan Ismail. Prosím, pane Carver, máte slovo. Thank you, Chairman. Děkuji, eh, pane předsedo. Každá generace eh, eh, přinese s rukou lidstva dar lidu, který, který, chce, který je schopen přispět k pokroku lidstva. Edma Ishmael je příkladem takovéhoto daru. Edna pomohla eh, vytrhnout Somálijsko z eh, trosek dlouhé krvavé eh, války. Její celoživotní odhodlání a prosazování práv žen pomáhá odstranit Eh, tradiční eh, názorové předsudky v její eh, kmenové společnosti a také díky ní v moderní společnosti Somálijska došlo k řadě pozitivních změn v postavení žen. Je také první ministrní zahraničí Somálijska a za dlouhá léta Eh, přispěla k eh, transformaci nemocnice v al eh, která poskytuje zdravotní péči ženám různého původu a v národnosti z celé Afriky a zajišťuje lepší přístup tedy jejich k zdravotní péči a také je příkladem pro příští generaci národ, tedy afrických lékařských profesionálů od roku 2002, kdy Hetna eh, eh, otevřela tuto nemocnici, je eh, úmrtnost žen při porodu jenom čtvrtinová oproti národnímu průměru. Nemocnice také školí porodní asistentky v celém regionu a také přispívá k, ke vzděláváním žen o ženské obřízce jelikož eh, eh, díky eh, jejím vzdělávacím aktivitám došlo k zásadnímu poklesu výskytu ženské obřízky, tak je zřejmé, že svým odhodláním zachránila život nesčetných matek a dětí a také přispěla ke zkvalitění životů mnohých v africkém rohu. Další její roli je předsedkyně organizace pro oběti eh, v mučení. Eh, je to jednoznačně eh, nositelka norem pro základní slušnost a lidská práva. Jménem naší frakce vám doporučuji, abyste Ednu Aran a Ismail jmenovali, za, tedy jmenovali, nebo jí udělili letošní cenu eh, Sacharovou. Děkuji. A chce se někdo eh, vyjádřit eh, z nějakých jiných frakcí, kdo by chtěl reagovat? Dobrá, ne? Mimo řeční, mimo mikrofon. Řečník hovoří mimo mikrofon. Dobrá. Doufám, že ta eh, příští prezentace už eh, proběhne v eh, klidné ovzduší. Druhým kandidátem je Raif Badawi. Tohoto kandidáta podporují kolegové z různých politických frakcí. Jsou tady tři politické frakce. Eh, za EKR měl hovořit pan Tenok, ale možná, že bude eh, vystupovat paní Fotiga. Ne za celou dobu, ale každopádně nejdřív dostane slovo pan Panzery na trošku delší dobu. jelikož EKR eh, bude hovořit poněkud kratší dobu, takže pan Panzery. Děkuji. Pane eh, předsedo, eh, já budu eh, reprezentovat dva kandidáty, takže by bylo asi lepší opravdu dát slovo panu Panzerimu, protože Charles Tenok přijde něco později a mm, my podporujeme velkou část, nebo velká část naší politické frakce je pro tuto kandidaturu, tak přesto mm, bych byla ráda, kdyby to byl nakonec Charles Tenok, kdo to bude představovat. Dobrá, takže hm, teď pan Panzer. Děkuji, pane předsedo. Ano, dedikát. Děkuji, pane předsedo. Každý rok se zde scházíme proto, abychom uctili a poděkovali těm lidem, kteří bojí za lidská práva. A každoročně vybíráme jednoho člověka nebo skupinu lidí, kteří či jejich činnost vlastně zobrazuje také naše hodnoty. To znamená, že to je většinou, jsou to lidé, kteří bojují opět za lidi, kteří trpí eh, nějakým způsobem, či jejich eh, práva jsou ohrožována. A proto my jsme se rozhodli v tuto chvíli, v tomto roce, navrhnout pana Rajfa Badaujho protože on pochází z regionu, v němž blogeři a jiní novináři podléhají velkému útlaku. E, on sám je ve velmi složité situaci, ve velmi špatném zdravotním stavu, jelikož byl potrestán velmi krutým způsobem byl také odsouzen, byl odsouzen za svoje fórum, v podstatě taková, takovou liberální platformu eh, projevu a byl obviněn vlastně za obsah, eh, který umístil na této platformě, včetně tedy článků, který eh, zveřejnil 14.2. v roce 2012 a v níž podle tedy těch, kteří ho obvinují, se vysmívá islámu. Tudíž eh, byl obviněn z toho, že v podstatě eh, urazil všechny ostatní, kteří vyznávají toto náboženství. To tedy se odehrálo v roce 2012 a poté v roce 2014 byl obviněn a odsouzen za to, že porušil eh, zákony Saudské Arabie a urazil také spoustu jaksi velmi uznávaných náboženských osobností, to znamená, byl odsouzen minimálně eh, tedy k mnoha letému vězení a také k tisícům eh, ran byčem a kromě toho mu také bylo zakázáno, aby jakýmkoliv způsobem využíval jakékoliv technologické platformy pro své činnosti. Do roku 2030 také nesmí eh, vůbec cestovat. Eh, byl již byčován, eh, obdržel těch prvních 50 rám z těch tedy tisíce rámek ke kterým byl odsouzen a už těchto prvních 50 ran byčem eh, ho v podstatě dostalo do velmi špatného zdravotního stavu. On se účastnil eh, tedy mnohých aktivit a eh, na základě tohoto jeho odsouzení vzniklo velmi mnoho platform a aktivit, které se snaží ho chránit. Možná, že bych citoval jeho manželku. Jeho manželka řekla, Raif se E, Rajiv se, se nacházel ve velkém davu e, lidí a e, měl odkrytý obličej, když k němu přistoupilo několik mužů a začalo ho byčovat. A těchto 50 ran byčem obdržel, nebo v podstatě byl byčovan pouze v průběhu velmi krátkého časového úseku. A to pouze jaksi z toho důvodu, že opravdu nepostrádal odvahy, opravdu byl odvážný, statečný a zveřejnil své názory a e, svou ideologii říká také, že všichni mají právo na to projevovat své myšlenky a své názory. A i z tohoto důvodu, tedy nebo z těchto všech důvodů, které jsem právě zmínil, si myslím, že by měl být jedním z kandidátů. Děkuji a teď předáváme slovo dalšímu kolegovi. Děkuji. Já pouze mohu říci, že skupina EKR samozřejmě podporuje kandidáta Raifa Badawiho. Pan Tanok je také sponzorem tohoto kandidáta, tudíž já chci vyjádřit ještě jednou naši podporu. Děkuji a v tuto chvíli předáme slovo panu Mešeničovi za zelené. Naše skupina je velmi hrdá na to, že jako první nominovala tohoto saudského blogera Raise Badawiho na Sacharovu cenu roku 2015, protože on je symbolem opravdu celosvětového boje za svobodu projevu On samozřejmě bojuje za lidská práva a bojuje za ně v jednom z nejrepresivnějších států světa. Jak jistě víte, tak brutalita saudského eh, režimu se dostává do hlavních titulků novin, to všichni víme. V tuto chvíli jde v podstatě o ukřižování eh, člověka na základě jeho politického vydání, eh, vyznání a víme, že tady mm, byl odsouzen k tisíců ranám byčem ticho a nečinnost Evropy a jiných je opravdu eh, neuvěřitelným eh, důkazem toho, jak všichni jsme závislí a jak uctíváme eh, důležitost ropu a dodávek ropy. Myslím si, že opravdu nesmíme nadále mlčet, nesmíme mlčet a stát se skříženýma rukama ve chvíli, kdy vidíme, že je stíhán člověk pouze za snahu projevovat svůj vlastní názor samozřejmě, že eh, si všichni víme, z jakých důvodů ustupujeme z našich hlavních hodnot. Sacharová eh, cena, která by byla udělena právě tomuto kandidátovi, by byla náznakem toho, že je to pro nás eh, důležitá hodnota a doufám, že také jeho vítězství také posílí celosvětové snahy na podporu a posílení lidských eh, práv. A myslím si, že by to bylo také důležité, aby všichni věděli, že pro nás lidská práva jsou důležitější než ekonomické hodnoty. Eh, další dvě skupiny podporily kandidaturu tohoto eh, kandidáta, což je opravdu výjimečné a doufám, že si to také Evropský parlament uvědomí a také to uvidíme v tom konečném výsledku, protože náš kandidát si opravdu vítězství zaslouží. Eh, děkuji, takže hm, tím jsme uzavřeli prezentaci této kandidatury a můžeme přejít k další, což je kolega Luis de Grandes který za EPP představí eh, venezuelskou demokratickou opozici eh, v podobě Mesa de la Unidad Demokratika. Dobře, takže vy nejprve a potom já řeknu něco na konci za EPP, protože tak jsme se dohodli předem. Takže nejprve Luis, máš slovo, Luisi. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji také za to, že jste zmínili to, co jsem říkala a také vím, že i moji kolegové liberálové vyjádřili podporu a jsem opravdu velmi rád, že tedy naše skupina v tuto chvíli přichází s tímto kandidátem a že mohu za naší skupinu hovořit. Chci říci, že všichni kandidáti Eh, všichni kandidáti, kteří byli navrhováni v rámci naší skupiny, stejně tak jako ti kandidáti, o kterých dnes budeme hovořit a hovoříme, jsou kandidáti, kteří si samozřejmě zaslouží i náš obdiv a naší úctu. Eh, v každém případě všichni jsou dost ti navýši ve svých eh, aktivitách na to, aby získali samozřejmě tu nejvyšší cenu a všichni se zaslouží úctu. Poté, co jsem eh, řekl, toto bych rád bych rád v tuto chvíli eh, řekl, že jsem velmi rád, že je tady paní Ledezma, manželka starosty z Karakasu, pana Ledezmy, který v tuto chvíli sedí ve vězení. A také jeho dcera byla odsouzena e, k trestu a pan také paní Suchu, která je e, právničkou, která bojuje za e, lidská práva, patří do skupiny těchto lidí. A jsem tedy velmi rád, že v tuto chvíli mohu hovořit o tomto kandidátovi. Jaké jsou tedy důvody té naší kandidatury? Proč? Myslím si, že tady hovoříme o hodnotách, které jsou zcela univerzální. Pan předseda již hovořil o tom, na základě jakých pravidel jsou tyto kandidáti vybíráni. Tudíž musí samozřejmě splňovat eh, určité cíle, cíle, které byly stanoveny v rámci této prestižní ceny, Sacharovy ceny. Tudíž nebudu v tuto chvíli opakovat to, co již řekl pan předseda a myslíme si, že ten náš kandidát je opravdu tím nejlepším. A proč hovořím tady o univerzálních hodnotách? Proč tady hovoříme o těch eh, univerzálních celosvětových hodnotách? Protože tady hovoříme o tom trestu, o trestu, kterým byl, kterému byl v podstatě odsouzen celý venezuelský národ. Proč se podívejte na tu eh, situaci eh, ve Venezuele, která trpí pod nadvládou nelegitimní vlády. A toto neříkám já sám za sebe, toto jsou v podstatě podstatě slova, která používají eh, vysocí představitelé mnohých států, ne pouze evropských států, ale také jiných států Jižní Ameriky. Tudíž mohu v tuto chvíli mohu pouze říci, že vláda současného prezidenta Madura není rozhodně vládou, která by splňovala eh, ty nejvyšší kritéria demokratické vlády. A proč jsme tady přišli s kolektivní eh, kandidaturou? Protože nyní neexistuje žádná osoba, která by mohla zosobnit celý ten současný problém, protože ano, mohli jsme hovořit o Ledezmovi nebo o pana Kovajasovi, mohli jsme hovořit o spoustě lidech, ale my jsme chtěli opravdu uctít celou, celou opozici, eh, která v tuto chvíli bojuje ve Venezuele, bojuje za novou demokratickou cestu. A eh, tato opozice je v tuto chvíli reprezentována a zastupována kulatým stolem demokratické jednoty, takzvaným MUS. A já jsem měl tu čest tedy eh, hovořit o této kandidatuře v rámci této skupiny a já jsem hovořil a navrhoval tohoto kandidáta vlastně v předvečer odsouzení eh, pana Lopéze ke 14 letům vězení. 14 let, 14, 14 let poté, co vlastně byl rok souzen. Antonio Ledesma v tuto chvíli je tedy v domácím vězení Eh, v tuto chvíli se neví, jak bude také pokračovat ten soud a chci říci, že on byl odvlečen eh, ze svého domu eh, násilným způsobem. A to chci zmínit proto, protože chci, abyste všichni věděli, jakým způsobem jedná venezuelská vláda protože jedna násilným nelegitimním způsobem, který je poté ještě eh, jednou legitimován v uvozovkách eh, venezuelskými soudy. Tudíž tato kolektivní kandidatura chceme, aby tady stělesňovala či zosobňovala tu současnou situaci politických vězňů. Protože nemyslete si, že by ti lidé, kteří v tuto chvíli jsou odsouzeni či sedí ve vězení, eh, jsou lidmi, kteří sdílejí naší politickou ideologii. Ne, ale dohromady bojují za demokratickou cestu eh, ve Venezuele. Ano, 6. prosince, 6. prosince dojde eh, k dalším volbám. A chci říci, že právě toho dne bude zcela zásadní, jakým způsobem budou lidé volit, protože půjde o základní svobody. A je zcela zásadní, jak tedy tyto volby dopadnou. Protože chci říci, že ve Venezuele je více jak 68 eh, politických vězňů, tudíž obětí politického násilí v tuto chvíli je opravdu velmi mnoho. A díky touto kandidaturu budeme moci také posílit ochranu všech, všech politických vězňů, včetně pana Ledezmy, včetně pana Lopéze, protože ta situace v tuto chvíli je opravdu velmi špatná. A myslíme si, že prestiž této ceny může těmto lidem poskytnout opravdu velkou podporu. Může pomoci ochránit oběti nelegitimního a nedemokratického venezuelského režimu. A to je ten důvod, na základě něhož jsme my s velkou pokorou říkali od samého začátku, že je opravdu naše kandidatura, náš kandidát naprosto ideálním, protože tady hovoříme o nějakém konkrétním cíli, o konkrétním cíli ochrany lidských eh, práv, která jsou v tuto chvíli pošlapávána. Nepůjde jen o nějakou takovou, re, o nějaké retorické vítězství, které k ničemu nepovede. Ne, ne, ne, ne, ne, tato prestižní cena opravdu by mohla být zcela zásadní podporou, která se také nějakým způsobem projeví ve skutečnosti pro celou venezuelskou opozici. Kromě toho všichni víme, za jakých okolností eh, k tomuto pošlapávání práv ve Venezuele v tuto chvíli dochází. To znamená, že všichni ví, víte, v jaké situaci se Venezuela v tuto chvíli nachází. A já si myslím, že v tuto chvíli samozřejmě už nemusím k tomu nic přidávat. Já pouze prosím vás všichni, abyste se zamysleli nad tím, tedy koho zvolíme, protože já si myslím, že tady hovoříme o skvělém kandidátovi, jehož zvolení by mohlo mít také reálné dopady. Děkuji. Děkuji, Luisi, za uh, tuto prezentaci. Jak jsem řekl, tak já také něco doplním. A to nejprve bych chtěl říci, že EPP uh, eh, diskutovala o několika kandidaturách, pět je celkem, uh, z čehož dvě se nachází na seznamu a jde tedy o Borise Němcova a Nadiu Savčenko a poté zde byl Benjamin Hyun Hyun, který chrání lidská práva v Severní Koreji a potom Gao Yu, kterého navrhoval, eh, navrhovala kolegyně Niebler a nakonec EPP rozhodla, že předloží jednu kandidaturu a to je ta kandidatura naší skupiny, kterou jste teď představil Luise to je ta demokratická opozice ve Venezueli a, mm, Venezuele a političtí vězni. Ještě bych doplnil jednu, jednu věc k tomu, co řekl Luis a mm, ocitoval bych to, co e, řekl López, který byl odsouzen ke třem letům věznění, protože e, se postavil diktatuře a neustále to opakuje. On říká, e, my jsme na té dobré straně dějin a on tímto vlastně dobře mm, popisuje tu odvahu, kterou má tato venezuelská opozice, e, protože ta to oprese, mm, ten útlak je čím dál více násilný a e, odvaha, to je zásadní pro jejich politiku. Já si myslím, že právě proto stojí za to plně podpořit návrh EPP, e poněvadž určitě to dá velkou naději venezuelskému lidu pokud vítěz bude právě z této opozice a bude to tady politický vězeň. Takže eh, tím bych eh, skončil s prezentací našeho kandidáta a teď eh, myslím si, že ještě mm, mm, mm, něco chce dodat eh, pan Maura? Máme něco ještě k kandidatuře EPP. Pan Maura chce také něco doplnit ještě, takže prosím, děkuji, pane předsedo. Eh, ano, jak velice patřičně jste řekl, tak já spolu s kolegou, s kolegyní Charancovou, já také jsem signatářem stejné žádosti, tedy podepis, spolu podepisuji tuto kandidaturu ale bez toho aniž bych se chtěl dotknout eh, zásluh ostatních kandidátů, které navrhují ostatní kolegové a eh, kteří tedy figurují na seznamu teď, tak já si myslím, že nikdy nebylo více nutné, potřebné, aby Sacharovova cena eh, se dostala této významné skupině osob. Připomeňme si ty případy Antonia Leisma, který jehož žena a dcera E, jsou zde tady přítomny spolu s námi a které chci e, e, velice vřele pozdravit. A zde my si musíme připomenout Leopolda López, který je dlouze vězněn jenom kvůli tomu, že chtěl uplatit své právo a vyjádřit svůj demokratický názor zemi, která údajně je demokratická. Připomněme si případ Maria Kolejna Mačary, které která je zbavena svých práv eh, hm, jakožto tedy eh, legitimní eh, zástupkyně lidu. A potom další další občané Venezuely, kteří v podstatě každý den se opětují na oltář demokracie a svobod. A všem těm tedy bychom měli udělit tuto cenu, která bude eh, vyjadřovat podporu Evropského parlamentu a také, jak správně i velice hodně řekl kolega Luis de Grandes, i jde o eh, to, abychom my všichni zde eh, abychom všichni se postavili na tu správnou stranu dějin, jak jste řekl. Děkuji. A potom zde máme kandidaturu Borise Němcova předkládá ALDE a představí kolega Urmas Pajet. Máte slovo. Ano, děkuji. Děkuji kolegové. Děkuji, děkuji, milí kolegové. Jak všichni víme, tak Sacharová cena má uctít jaksi lidi či skupiny lidí, kteří věnují svůj život a své aktivity ochraně lidských práv. A ALDE se rozhodlo Eh, že by kandidátem na tuto cenu v roce 2015 měl být Boris Němcov, tedy posmortem. Boris Němcov byl eh, velmi důležitou osobou občanské společnosti v Rusku a bojoval za eh, mírový proces a demokratizaci Ruska. Boris Němcov byl zavražděn minulé, minulém ruce v únoru a to ve chvíli, kdy se snažil eh, nějakým způsobem eh, poskytnout důkazy o eh, aktivitách ruské armády na Ukrajině. Myslíme si, že jeho aktivity jsou zcela na výši a zaslouží si toto ocenění, protože mu šlo v podstatě o demokratizaci, šlo mu o to, aby Rusko opravdu bylo právním státem a respektovalo lidská práva. On také se snažil odhalovat korupci a také zneužívání politické moci v Ruské federaci. A na základě tohoto si myslíme, že tím správným kandidátem na Sachorovu cenu roku 2015 by měl být Boris Němcov a tato cena by měla být tedy udělena eh, či předána také jeho nadaci, kterou v tuto chvíli vede jeho dcera a eh, jejich cílem v tuto chvíli je boj za demokratické procesy v Rusku. Myslíme si, že tady jde o to uctít eh, člověka, která, eh, o člověka, který se snažil bojovat za demokratickou cestu Ruské federace a za to také položil eh, život. A s vaší pomocí a s vaší podporou bychom mohli vyslat ruskému lidu tento velmi důležitý signál. A z, myslíme si, že prostředky, které jsou spojeny tedy s touto cenou, by měly být poskytnuty právě nadaci Borisa Němcova, kterou vede jeho dcera. A já už jsem si vyslechl tu kritiku, na základě níž bylo řečeno, že tady by neměly být žádné eh, ceny udělovány postmortem. A já nemůžu s tím souhlasit, protože eh, to nebyla, nebyla vina Borise Němcova, že eh, nemohl kandidovat nemohl, nemůže kandidovat v tuto chvíli, tak jako ostatní kandidáti, a aniž bych chtěl být v tu chvíli cynickým myslím si, že v tuto chvíli bychom neměli vysílat ten špatný signál. Tudíž já si myslím, že tady je třeba zohlednit i to, že udělení ceny postmortem může být také vyjádřením eh, názoru a také může být vyjádřením či důležitým symbolem. A chci říci, že před 20 lety se už se, tak, už se také hovořilo o udělení Sacharovy ceny v souvislosti s demokratizačním procesem v Rusku. A proto si také myslím, že i v tuto chvíli je třeba si uvědomit, že současná velmi křehká ruská společnost potřebuje vyjádření takovéto podpory. Také v podstatě i v souvislosti s názvem této ceny, Sacharovy ceny. Kromě toho uvědomme si jakým způsobem v tuto chvíli současné dění v Rusku ovlivňuje také dění v Evropské unii. Tudíž si myslím, že je to opravdu ta správná chvíle, ten správný moment na to, abychom podpořili ještě zásadním způsobem občanskou společnost v Ruské federaci. Nechceme, aby se cítili zastrašováni, aby se cítili v podstatě bezmocní protože víme, že vražda Borise Němcova vedla k navýšení strachu, který panuje v tuto chvíli mezi ruským obyvatelstvem a myslíme si, že na, žádná z našich sousedských zemí by neměla žít ve strachu. Děkuji. Je zde ještě někdo za skupinu ALDE, kdo by chtěl podpořit tu kandidaturu, nebo to jste nově. Dobře, děkuji. A nyní přejdeme k další kandidatuře Anna Fotika, naše kolegyně za Eh, skupinu EKR pohovoří eh, eh, ve prospěch kandidatury Nadě Savčenko. Děkuji, pane předsedo. Ano, určitě my máme dva kandidáty a je to pro mě potěšení a výsada tedy představit se kandidaturu vynikající ženy, vojenské pilotky, členky Eh, ukrajinského letectva, paní Nadia Savčenko, která nyní je uvězněna v Ruské federaci a která teď eh, eh, zítra tedy čeká další fáze soudního řízení. Narodila se 11. května roku 1981 a od eh, dětství chtěla se stát pilotkou, i když eh, začala studovat eh, novinařinu a užité umění a ona hm, velice brzy, ale jako dobrovolnice se přihlásila do armády, sloužila velice odvážně v ukrajinském kontingentu na misi v Iráku, eh, v týmu eh, pozemní ozbrojené armády a poté předložila žádost ukrajinskému ministrovi obrany a požádala, aby mohla být členkou letectva, eh, nejprve tedy akademie právě mohla nastoupit do akademie, která byla zatím vyhraněna, vyhrazena pouze mužům. Ona byla první ženou, která absolvovala tuto leteckou vysokou školu, akademii a v podstatě tím ukázala cestu dalším ženám, aby se mohly stát také vojenskými pilotkami. sloužila, nebo slouží tedy ve třetím bloku letectva a je, tady navigátorkou bomb v letadlech SU-24 a v bojových helikopterách MI-24. Je, byla také dobrovolně se eh, přihlásila eh, do praporu, eh, známého tedy ukrajinského bojového praporu a mm, šla na východ Ukrajiny, kde byla zajata. A ona se, ona byla tedy Eh, obviněna z toho, že nezákonně vstoupila na ruské území a že eh, pomohla údajně zabít eh, ruského novináře a její právní zástupci obhájci byli schopni vyvrátit tyto vykonstruované důkazy a dokázat, že jde o čistou provokaci. Ona se chová, chová velice odvážně eh, během eh, své vazby i držela hladovku, odmítla hovořit rusku, rusky, hovoří materštině, hovoří ukrajinsky stále a eh, nosí pořád tričko s s ukrajinským vojenským emblemem. A také ona je stotožněním toho, mm, proč jsme eh, tedy chtěli mít ten den, který připomíná oběti stalinismu a nacismu, poněvadž soudnictví Ruské federace to je pozůstatek stalinistického systému. Dovolte, abych teď přešla do mateřštiny, do polštiny, protože bych chtěla říct pár velice osobních věd. Dnešní den je eh, vyhlášen dnem Nadě Savčenko eh, na Ukrajině. Ale pro nás, kteří eh, žijeme ve střední a východní Evropě, je 28. Eh, září dnem eh, úplně jiného významu. Před 76 lety byla podepsána takzvaný druhý pakt Ribbentrop-Molotov. celý měsíc po eh, německé agresi vůči Polsku, ke které eh, došlo 17. Eh, září v důsledku mm, v důsledku tedy, tedy bylo 17. září podepsány tajné protokoly k paktu Ribbentrop-Molotov a v jejich důsledku došlo k velmi eh, nezvyklé úzké spolupráci eh, takových tajných služeb, jako německé gestapo a sovětské NKVD, eh, proběhly četné, známe jsou čtyři konference, na kterých se dohodly pacifikační akce vůči polské inteligence, došlo k opravě hranic, díky nímž eh, například celá země eh, jako Litva byla přidělena eh, Sovětskému svazu. Nadě Savčenko je symbolem všech vězňů, kteří byli zatčeni Rusy po anexi hm, části Ukrajiny. Je jich před 100, ale svým způsobem také symbolizuje oběti Eh, stalinismu a, a Ruská federace se eh, nikdy nedistancovala od eh, tohoto dědictví. Měli jsme co dočinění s početnými obětmi, ať už Magnický nebo Anna Politkovská, nebo právě kolegou představeného Borise Němcova, nebo jiné oběti. Já opravdu eh, prosím, abyste eh, přihlédli eh, k této kandidatuře skvělé ukrajinské ženy. Děkuji. No, madame. Děkuji, paní Fotiga. Pokud se nemýlím, takže vy jste tady jediná za vaší skupinu. a tudíž mm, přejdeme ke kandidatuře, následující kandidatuře a je to kolektivní kandidatura, je, je to e, za skupinu GUE-NKL, která navrhuje Edvarda Snowdena, Snowdena Antoana Deltura a Stefanie Žibu. Dám slovo kolegovi Fabio De Masi, který představí tyto tři kandidáty. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji, že mám zde příležitost představit kandidatura naší eh, frakce a taky vysvětlit tady to, proč za touto kandidaturou. Eh, naše skupina si myslím, že v tom to vnímá jasně. Bohužel velmi mnoho lidí, kteří se snaží odhalovat korupci, jsou pod velkým tlakem. A Raif Badawi je samozřejmě kandidátem, který je pro nás osobně také velmi důležitou osobností. A, a myslím si, že to, co říkali naši kolegové za zelené, je zcela jas, jsou jaksi zcela odůvodnitelné. Myslím si, že ale přesto jsme se my rozhodli tomto roce kandidovat tři různé osobnosti. Já vím, že to není eh, obvyklé navrhovat vlastně několik eh, osobností eh, naraz a ještě k tomu osobnosti, které pochází z EU, nicméně my jsme postupovali jaksi ze zcela jasných důvodů. Hovořilo se již o tom, že Evropská unie se v tuto chvíli nenachází vůbec v dobrém stavu. Hovořil o tom pan předseda Juncker a i když s ním nevždy souhlasíme, tak musíme říci, že v tomto s ním eh, souhlasíme. A tyto tři osobnosti jsou opravdu opět důkazem eh, tohoto výroku, protože zosobňují v podstatě omezování svobody projevu právě v rámci EU jsou také stělesněním v podstatě eh, neustálého oklešťování našeho práva k přístupu k informacím. Edward Snowden, tady si myslím, že k němu nemusím eh, příliš dlouho hovořit, protože o něm hovoříme už dlouho. Poprvé jsme o něm hovořili eh, před dvěma lety. On odhalil mnohé nepravosti v oblasti jaksi úniku a zneužívání informací, osobních eh, údajů. Do dnešní doby v tuto chvíli se, do dnešní doby se nachází v Ruské federaci a od žádného jiného státu neobdržel jaksi podporu či právo na azyl a my myslíme si, že je třeba již v tuto chvíli nějakým způsobem ocenit jeho odvahu a statečnost. Antoine Del Tour je eh, naším druhým kandidátem po v, podstatě prvním odhalení v rámci LuxLeaks je osobností, o které se hodně hovoří a také pan eh, Del Tour v podstatě je osobností či dalším důkazem toho, že je člověkem, který v tuto chvíli nesleduje žádné politické cíle, ale v podstatě jako řádný občan se snaží odhalovat eh, nepravosti, snaží se jak si odhalovat informace, které eh, mohou odhalit eh, vlastně nelegální věci, kterým dochází. Proto byl také souzen a byl odsouzen k pěti letům vězení v Lucembursku. E, Stefaní Žibo, ta se v podstatě nachází ve velmi podobné situaci, byla vedoucí e, oddělení komunikace francouzské banky a poté se rozhodla, že bude hovořit otevřeně o praktikách této banky a bude hovořit o tom, jak tato banka pomáhala jak si velmi movitým, bohatým eh, klientům při daňových únicích. Tudíž upozornila na tyto praktiky, ke kterým eh, docházelo a na základě toho byla eh, jak si zbavena své, svého postu, to znamená vyhodili jí z práce, poté také byla eh, souzená, nicméně naštěstí nebyla jaksi odsouzená a eh, dokonce eh, byla poté, nebo se rozhodla, že bude i nadále pomáhat francouzskému státu při odhalování dalších takových nekalých praktik. Myslím si, že v tuto chvíli je třeba si uvědomit, že rovnost před zákonem v dnešní době v Evropské unii eh, ještě není něčím, co by platilo pro všechny stejně, protože vidíme, eh, jakým způsobem eh, se v tuto chvíli lidé chovají k různým subjektům, ať už to jsou jak se nadnárodní korporace či jiné subjekty. A v podstatě tady hovoříme o tom, že Snowden, Deltour a Žibo uh, poukazují právě na ty, kteří eh, v podstatě v tuto chvíli jsou v situaci, kdy nejsou souzeni za své nekalé praktiky, zatímco spousta jiných lidí nebo ke spoustě jiným lidím eh, je přistupováno zcela jiným eh, způsobem. Tudíž Pan Deltour je obyčejný občan, je řádný občan a myslíme si, že si zaslouží naši podporu a naši ochranu a jsme zcela přesvědčení, že tato cena bude důvěryhodnou pouze pokud budeme ukazovat, že jsme dostatečně odvážní na to, že budeme poukazovat i na ty nepravosti a nekalosti, kterým dochází v rámci Evropské unie. A proto doufám, že naši kolegové tuto kandidaturu podpoří. Euh, merci pour euh, cette présentation. Maintenant... Děkuji za tuto prezentaci a nyní máme ještě trochu času a mm, tudíž mm, Každý z členů může tedy případně si říct slovo, aby eh, podpořil tedy jednu kandidaturu. Takže prosím jenom jednu, ale vždycky. Ana Gomes požádala o slovo. Yes, I think indeed. Ano. Myslím, že eh, Všichni ti kandidáty jsou velmi relevantní a všichni by si zasloužili z dobrých důvodů Sacharovou cenu, nicméně ráda bych zdůraznila, zdůraznila eh, naši odpovědnost při eh, rozhodování. kdy eh, přihlížíme k ještě jiným věcem než k zaslovám těch daných kandidátů. A v tomto hledu bych ráda podpořila jako velmi relevantní následující kandidaturu. Já prostě Sacharovou cenu eh, eh, vnímám za hlediska její efektivity. Efektivity při eh, podpoře těch, kteří bojují za základní lidská práva. A všichni, kteří byli kandidováni, bojují za lidská práva. Ale pro některé může být Sacharová cena zvětelněním a posílením, které e, ostatní už dostali. A v tomto ohledu bych podpořila e, na ten návrh na Raifa Badawiho. Myslím si, že pan e, Badawi vede osamělý boj v zemi, která navzdory tomu, že byla právě zvolena členem Rady OSN pro lidská práva, tak má jednu, jeden z nejhorších výsledků v oblasti lidských práv. Právě Saudská Arabie hraje ošklivou roli při podpoře všeho možného zla. Je to například zdroj financování ISISu i když eh, vláda vždycky eh, to bude popírat, ale docela jistě víme, že některé eh, zdroje financování ISIS a dalších teroristických skupin pocházejí ze Saudské Arábie, ať už to jsou soukromé instituce, tak by měly být pod kontrolou a nejsou. A, systém a, vahabitistického šíření náboženství eh, vysvětluje, proč nejsou kontrolovány. A myslím, že někdo jako Raif Badawi, a to není jediný člověk, vede eh, jeden ze základních životních zápasů za lidská práva. A máme eh, celou řadu způsobů, jak podporovat ty, eh, kteří fungují ve Venezuele, na Ukrajině. Ti, kteří eh, eh, mezi námi bojují proti korupci, jako případ Antona Deltura. Já si myslím, že příklad Raifa Badawiho je velmi politicky významný a opravdu dosáhli bychom velkého pokroku, kdybychom v tuto chvíli dali Sacharovu cenu někomu, jako je Raif Badawi někomu, kdo bojuje proti tmářství. Zejména když to také mín eh, znamená boj proti některým z našich eh, vlád, které dělají, že eh, o tom nevědí a chtějí prodávat i nadále zbraně do Arábie a předstírat, že mají spolehlivého partnera, zejména v boji proti terorismu v Saudské Arábii. Tak tomu opravdu není. Myslím, že Raif Barawi by měl obrovský dopad, eh, by měl obrovský eh, dopad, kdyby parlament podpořil eh, Rajfa Barawiho. Děkuji, Charles Tanok. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl zopakovat to, co říkala právě Ana Gomeš a také to, co říkala kolegyně Ana Fotiga, že naše frakce oficiálně podporuje Raifa Badawiho jako jednoho z našich nominovaných pro Sacharovou cenu. Musíte pochopit, že eh, tedy, eh, smysl té ceny, ta byla eh, vytvořena na, za příkladu, nebo podle příkladu Andreje Sacharova samotného za sovětského, sovětských dob. Jde o boj proti Eh, zneužívání lidských práv a myslím si, že porušování eh, nebo úniky daňové eh, je to tež se vším, se vším už ke kolegům, co porušování lidských práv. Raif Badawi měl být potrestán za šíření liberálního myšlení, což je v Saudské Arábii trestný čin, dostal, měl dostat 600 ran potom tisíc dostal 10 tisíc eur pokutu a zatím naštěstí dostal jenom 50 ran v lednu tohoto roku a má a pozastaven výkon toho trestu, abych tak řekl, ze zdravotních důvodů. Ale je to skvělý příklad někoho, kdo vyznával liberální a světské hodnoty tváří v tvář eh, autoritářskému státnímu aparátu a pouze díky takovéto odvaze eh, eh, se změní politika na Středním východě a změní se zevnitř Saudsko-Arabského království. Tohle eh, nelze vnutit zvenku. Musíme podporovat reformistické hnutí uvnitř té eh, země a tím, že uznáme eh, Badawiho nebo Sacharovou cenou a vyznamenáme ho tím, tak posouváme se tímto směrem a věřím, že ve stávajícím politickém klimatu vzhledem k zestupu ISISu a bohužel součástí některých zemí GCC, zejména Katarsk a Saudská Arábie nepřímo podporují takzvaný islámský state tak eh, Badawi je eh, silným, eh, silnou dávkou nebo protilátkou salafistické ideologii, která je podporuje. Takže já jsem opravdu pro toto a doufám, že ostatní si bedlivě vyslechnou to, co já tady, co tady já a Anna říkáme. Děkuji a teď má slovo Milan Mon. Dnes odpoledne jsme hovořili o velmi silných kandidaturách na Sacharovu cenu. Já bych rád vyjádřil podporu kandidatury o které hovořil také pan Maura a skupina lidovců. Hovořím v tuto chvíli o kulatém stolu demokratické jednoty Venezuely a hovořím také o politických vězních jako Antonio López či pan Ledezma. S nimi jsem si měl také Eh, tu možnost setkat a jsem také velmi ráda, že, rád, že je zde manželka i dcera pana Ledezmy. Eh, nechci opakovat to, co již zde bylo řečeno. Nicméně myslím si, že všichni se uvědomuje, jak velmi silná tato kandidatura je, protože tady hovoříme o také velkém množství politických vězňů, kteří eh, jsou v podstatě součástí této kandidatury. Ale eh, myslím si, že nejznámější případ je právě případ pan Antonia Lopeze. Myslím si, že v souvislosti právě s Venezuelou a s režimem Čaveze a Madurem je toto asi eh, v podstatě projev nejvyšší další projev naší účasti. A proto si myslím, že případy jako případ pana Lopeza, ale my jsou případy, před kterými prostě nemůžeme zavírat oči. Myslím si, že tato kandidatura nám dává také velkou příležitost nějakým způsobem ovlivnit parlamentní volby, které se budou konat 6. prosince eh, tohoto roku. Myslíme si, že se nám by určitě zvýšila povědomí a zájem o situaci ve Venezuele. Myslím si, že tato cena by byla také zcela zásadní a mohla mít velký dopad na výsledky těchto parlamentních voleb, které se budou konat 6. prosince. Tudíž si myslím, že ty eh, důvody a ty argumenty jsou zcela jasné, jsou, myslím, velmi silné, ale je také jasné, že eh, bychom tím také mohli nějakým způsobem ovlivnit E, realitu a budoucnost této země. A to je všechno, co jsem k tomu chtěla říct. Děkuji. Máš, Mr. Henkel? Děkuji, pan Henkel. Well, ladies and gentlemen. Dámy a pánové, již více než 20 let jsem členem Amnesty International a také i mm, sleduji Sacharovu cenu a já jsem upřímně velice zklamán kandidáty eh, tento rok. Kolega Tenok již uvedl, že někteří z nich evidentně jsou navrženy z ideologických důvodů. Souhlasím s tím, že daňové úniky, krácení daně, nebo to, že někdo je v se CIA, to není důvod pro to, aby někdo eh, dostal sacharovou cenu. Zdá se mi, že tentokrát máme, eh, jsme se příliš eh, zaměřili na oběti porušování lidských práv a ne na to, že tyto kandidáti sami něco udělali pro lidská práva. Příliš jsme se zaměřili na ideologii, jak jsem řekl, a v neposlední řadě také jsem zklamán kandidátem Badávy Sacharov velice dlou, po dlouhou dobu tedy něco dělal a velice, po velice dlouhou dobu eh, chránil lidská práva, bojoval za lidská práva, takže bychom měli se snažit mít kandidáty, kteří mají za sebou dlouhou historii eh, této činnosti a já to nevidím u žádného z nich. Děkuji. Děkuji. Pan Demazi chce reagovat. Also ich möchte nur etwas já jsem chtěl pouze něco uvést na správnou míru, protože si myslím, že tady v tuto chvíli dochází k tomu, že ne všichni mají k dispozici dostatečné množství informací, protože ty věci, za kterými stojí pan Deltur či pan Žibu, to jsou věci, které my v tuto chvíli tady nemůžeme eh, soudit či nějakým způsobem to měřit. E, protože tady si musíme uvědomit, že jsou tady určité věci, které nemůžeme srovnávat. Nemůžeme srovnávat tady to tělesné utrpení eh, pana Badaujího a situace, ve které jsou oznamovatelé korupce, o kterých zde hovoříme. Já souhlasím s tím, co říkala Ana Gomeš, že by bylo zcela eh, nezbytné abychom se také podívali na otázky, které s, jak si s jeho případem eh, souvisí a za kterými stojí Saudská Arábie a islámský stát a tak dále. Ale tady nejde pouze o daněkové úniky. Tady jde v podstatě o to, že někdo, kdo odhaluje eh, nepravosti, kdo v podstatě zveřejňuje tak důležité informace, se dostane eh, na jaksi až k soudu a je odsouzen k několika letému vězení není, eh, protože samozřejmě já jsem se například z toho eh, eh, zasedání zvláštního výboru účastnil a je opravdu neuvěřitelné, že například v případě Edvarda Stounena, který žije v Azelu, nemůže se vrátit ke své rodině a asi tu svou rodinu asi nikdy neuvidí, tak vlastně čelí v podstatě takovému nátlaku a v případě, kdyby se vrátil do Spojených států, tak by byl velmi krutě potrestán. Takže to si myslím, že je třeba ještě k tomu říct. No. Děkuji a nyní dám slovo kolegovi Moris Pongovi, který je místo předsedou výboru DV, aby uzavřel diskuzi. Morisi, děkuji, děkuji, kolego Kristiáne. Takže právě jsme uzavřeli naše společné jednání a připomínám důležité termíny, které se týkají postupu, který nás čeká, tak jak řekl kolega Preda na začátku. Takže další etapa Sacharovy ceny je 15. října ve čtvrtek v Bruselu. Weeklo za zavřenými dveřmi se bude hlasovat ze shortlistu o třech kandidátech. 29. října, čer, opět čtvrtek ve Štrasburku, konference předsedů vybere laureáta se toho seznamu třech osob. E, tento e, potom bude vyzván na vyměnu názorů na společném jednání 14. prosince v pondělí ve Štrasburku. A 16. ve středu ve 12 hodin ve Štrasburku to bude e, předání Sacharovy ceny na plénu. Podle běžného postupu sekretariat parlamentu e, e, zajistí maximální publicitu této akce. A nyní ještě tedy bych chtěl uzavřít toto společné jednání a chci poděkovat všem řečníkům, účastníkům. I děkuji za prezentaci těchto kandidátů na Sacharovou cenu. Děkuji příteli Kristiáne a ještě bych chtěl říci, že výbor AFET bude pokračovat teď v tomto sále a tudíž já bych chtěl požádat a navrhnu tedy všem těm, kteří nejsou z výboru AFET, tedy z výboru DV, a mm, včetně asistentů a tak dále, tak abychom klidně opustili tento sál, aby v tomto sále mohl v klidu pokračovat výbor AFET. Děkuji, Morisi. Ano, my jsme to vyřídili velice rychle a poněvadž máme čas, takže přerušíme jednání výboru AFET. Sejdeme se v pět hodin. Máme hosta. Čekáme hosta na pátou hodinu. Ano, aha. Takže Pan Pat ještě chce slovo. Pan Pat. Děkuji, poněvadž máme čas, tak jenom bych chtěl poděkovat vám všem za to, že jste podpořili. Za děkuji za podporu na Štrasburském plénu, kdy eh, jsme přijali eh, rezoluci eh, k Rusku, k, která se týká odsouzení tedy tří osob a chci vás ještě, mm, mm, chci vám, že Istor Offert byl propuštěn eh, Ruskem, eh, Ruskou federací a eh, vrátil se bezpečně do Estonska. Děkuji, to jsme viděli už, ano, jsme spokojeni, rádi a mm, přerušuji jednání až do pěti hodin, kde budeme pokračovat na výboru AFET.

Ljubljana. Ne, ne, ne.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 Yeah. Okay. I think we can uh, start our tak myslím si, že můžeme začít druhou část našeho setkání. Vaše excelence, já bych vás rád přivítal stejně tak jako všechny členy vaší, eh, všechny členy vaší delegace. A v první řadě bych rád vyjádřil eh, soustrast za celý náš výbor a to v souvislosti E, s tou tragédií, která skončila smrtí více jak e, sedmiseti poutníků. Tudíž chceme vyjádřit naši upřímnou soustras všem těmto obětem. Rádi bychom s vámi dnes probrali mnoho témat, to znamená věci, které se týkají politické a ekonomické situace, také e, situaci, která se týká vaší královské rodiny. A rádi bychom také hovořili samozřejmě o našich vzájemných vztazích a také politické situaci ve vašem regionu. Velmi bychom si vážili, kdybyste se k těmto tématům vyjádřil, abyste také hovořil o dalších důležitých souvisejících tématech. Myslím si, že v tuto chvíli nastala velmi důležitá chvíle pro náš vzájemný dialog, který by se měl odehrávat v atmosféře vzájemného dialogu a vzájemné úcty a respektu. Děkuji, máte slovo, vaše excelence. Thank you, Your Excellency. And, uh, for the... Děkuji. Děkuji, Vaše excelence, děkuji také za tu možnost, kterou jste mi dali, že tady mohu hovořit ve své mateřštině v arabsky. العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم معالي رئيس لجنة العلاقات الخارجية مستر بريدا عند معالي رئيس Shall I wait? Yeah, got Okay. Good, good. Shall I start again? Yeah. No, yeah. Okay. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة ve jménu eh, eh, Boha, tak eh, mm, pane, mm, mm, vám chci poděkovat, pane předsedo, pane Predo, paní i chci poděkovat paní předsedkyni eh, delegace eh, pro vztahy s zemí Perského zálivu, dámy a pánové. Na začátku dovolte, abych eh, se vyjádřil sám za sebe i za kolegy z mm, naše z našeho orgánu. Chci poděkovat E, panu předsedovi Šulcovi za pozvání a za tu možnost e, e, se s vámi setkat zde v Evropském parlamentu. Dovolte, abych pohovořil o katastrofě, kdy v Mece došlo k tragické smrti a oběti velké množství jste bych chtěl poděkovat Evropskému parlamentu, protože Evropský parlament vždy udržoval úzká pouta s naším královstvím a i e, kulturní vztahy jsou e, prvořadé, což je ku prospěchu e, našich mm, vztahů a stability na světě. A i Mažes Ashura zde s vámi si chce vyměnit názory o situaci v regionu. Proto také jsme přijeli, proto naše delegace přijela. E, situace v Jemenu, v Syrii, v Iráku a mm, v celém regionu. To nám velice leží na srdci, proto velice rádi vám popíšeme přesně situaci, která panuje tomto regionu. Království Saudské Arábie vždycky si přálo vždy pomocí Jemenu, aby se vyřešily ty politické spory. A to <clears throat> po <clears throat> problémech, které tato země zažila v roce 2011, kdy vznikly různé iniciativy i mm, e, různá tedy hnutí, milice, které podporovaly regionální e, e, uskupení různá a také i, ale mm, jim těm milicím byly dodávány zbraně a podněcována byla nenávist. V roce, mm, ta milice vznikla v 90. letech kdy tedy v podstatě e, spáchala puč a okupovala hlavní město Sana a okupovala parlament, e, což e, mm, se stalo skutečnou hrozbou pro stabilitu a mír v regionu a v celém světě. Saudská Arábie za pomocí koalice z přátelných zemí Prského zálivu musela zareagovat na žádost legitimního prezidenta Jemenu abychom se pokusili <clears throat> zvládnout toto hnutí šítských rebelů. A to při dodržování umluvy z roku 51. Což i bylo potvrzeno rezolucí eh, eh, OSN, eh, kdy se hovoří o tom, že je třeba osvobodit regiony, které byly násilně okupovány eh, vojáky, včetně hlavního města Sana a tak eh, i je třeba eh, skoncovat s násilnostmi a i s provokacemi ze strany sousedních zemí. Koalice přijala nezbytná opatření, abychom zabránili dovozu zbraní Eh, Abda Saleha, bývalého eh, prezidenta, který byl sesazen. Milice bývalého prezidenta, stejně jako eh, bombardovali rezidenční čtvrti. A proto my jako koalice, my jsme se snažili ochránit hm, Eh, vojska věrná legitimnímu prezidentovi a s tím, že jsme se snažili si zachovat co největší zachovat co největší eh, eh, míru zdrženlivosti. Naše království, stejně jako další koaleční síle, síly, i přes Eh, tedy násilnosti tam páchané, tak eh, se chovali velice zdrženlivě, umírněně. Saudská Arábie eh, je velice sklíčena, když vidí, jak mu zhoršení situace tam dochází, tedy myslím hlavně humanitární situace v Jemenu se zhoršuje. Zde <clears throat> my se snažíme i dát prostor mezinárodnímu společenství, aby mohlo evakuovat Eh, evakuovat eh, zahraniční eh, pracovníky a aby lékařské organizace, zdravotní organizace mohly pomáhat. Mm, mm, vojenská pomoc v Jemenu <clears throat> mm, stála 800 milionů amerických dolarů. My jsme hlavním mezinárodním donátorem a hlavním poskytovatelem humanitární pomoci. Rovněž i jsme umožnili 500 tisícům občanů Jemenu, aby se přesídlili k nám. A všichni studenti z Jemenu eh, v Saudské Arabii mají stejné zacházení jako naši vlastní studenti. Dvě milionů eh, Jemenců nyní bydlí v naší zemi a to již po dlouhou dobu. Rovněž jsme i vytvořili eh, centrum Eh, krále Salmana, je to charitativní centrum, které poskytuje pomoc Jemencům hm, a jedna miliard, eh, poskytli jsme jednu miliardu dotací a Saudská Arabie je největším tedy investorem v Jemenu, největším donátorem v posledních třetí letech, eh, kdy jsme zaplatili více než 3 miliardy dolarů, amerických dolarů, nemluvě o léčivech, o potravinové pomoci, o ropě, tedy vše, abychom podpořili mm, infrastrukturu v této zemi. Dámy a pánové, úsilí koalice v Jemenu začíná teď vést k pozitivním výsledkům, a to i díky eh, odhodlanosti místního lidu a díky vojákům věrným legitimnímu prezidentovi. Sana a jiná města, tedy na jihu, na severu, tak tam již dochází k návratu eh, legitimní vlády, <clears throat> která opět přebírá hm, veškeré kompetence. Hm. Lidé se vrací do svých domovů, což je známka zlepšení situace. Dámy a pánové, ještě bych chtěl eh, se zmínit o další otázce, a to je Eh, utrpení zpřáteleného syrského lidu dnes. Eh, eh, velké množství Syřanů musel uprchnout ze země. To nás také velice zajímá a to z důvodu čistě humanitárních. V našem, od počátku krize v Syrii jsme přijali 2,5 milionů syrských občanů naše země eh, k ním eh, nepřistupuje jako k uprchlíkům, neumístuje je do táboru, chceme respektovat jejich důstojnost, svobodu pohybu a my jsme Eh, um, povolili tisícům Syřanů, aby eh, se usídlili v naší zemi, mají právo na eh, bezplatnou zdravotní péči. Mám to velké potěšení vás informovat, že počet studentů, žáků ze Sýrie činí 130 tisíc Syřanů, tedy studentů a žáků. Eh, v našich školách, eh, základních, středních i vysokých. V Jordánsku, eh, v, v, Liban, v táboře Zatalia v Libanonu a v některých sousedních zemích, jako v Turecku, tak tam také poskytujeme humanitární pomoc, abychom těmto zemím, které přijímají syrské uprchlíky, pomohli a to v úzké součinnosti s humanitárními organizacemi, ať je je to tedy ať je to finanční pomoc nebo naturální pomoc, kdy mm, jsme poskytli ekvivalent 700 milionů dolarů. Uprchlická krize se neomezuje pouze na sousední země regionu, ale také i se dostává do Evropy. Tady skutečně chci uvítat úsilí Evropanů, eh, že přijímají syrské uprchlíky, což mm, odráží eh, eh, to, že vy eh, se chcete chovat bratrsky a respektujete lidská práva. Saudská Arábie zdůrazňuje fakt, že mírové a, eh, a politické řešení je jediné možné řešení a musí se opírat o výsledky eh, z Ženevy. A do toho nelze tedy zapojovat Bashar Asada. Saudská Arábie se podílí na veškerém mezinárodním úsilí eh, v boji proti terorismu, což eh, se odráží ve faktech, to znamená veškeré naše protiteroristické předpisy, zákony, eh, které vytvořila naše komise v boji proti terorismu, se Eh, aplikují v terénu a i mm, bojujeme na mezinárodní scéně. Jsme první země na světě, která eh, uspořádala mezinárodní konferenci boje proti terorismu už v roce 2005 a také jsme eh, se zapojili do činnosti Mezinárodního centra boje proti terorismu a my jsme jim dali 110 tisíc amerických dolarů jsme součástí těch zemí, které bojují proti islámskému státu Daesh, jsme součástí koalice, jejímž cílem je eh, se postavit této skupině eh, islámského státu, což eh, v podstatě je něco, co nepředstavuje islám, to nepředstavuje naši víru. Dámy a pánové, kritizujeme, osuzujeme jednání a ty excesy, eh, ke, eh, ke kterým eh, došlo mm, na u Mešity al-Aqsa, mm, a čeho se dopustili Izraelci. Myslíme si, že to je mm, porušení míru a porušení té snahy vytvořit dva státy, tedy stát Izrael a stát Palestinu, které by měly žít bok po boku a tyto Eh, činy Izraele jdou proti veškerým mezinárodním ujednáním. Dámy a pánové, děkuji za vaši pozornost a eh, děkuji vám, že jste eh, zareagovali na tu naši žádost se s vámi sejít a rádi zodpovíme na vaše veškeré dotazy. Děkuji. Dám slovo nejprve paní Michelle Aliomari, která je předsedkyní delegace Evropského parlamentu pro vztahy s arabským polostrovem a poté vyzvu ještě další kolegy, aby pohovořili za politické skupiny. Paní Aliomari. Mari. Pane předsedo, já jsem velice ráda, že jste, zde máme tuto delegaci a <clears throat> já bych chtěla vyjádřit soustrast nad tím, co se stalo v Mece, což postihlo velký počet rodin. Také i musím vyjádřit zájem eh, o mm, přítomnost této delegace v okamžiku velkých změn. Mm, velkých změn tedy ve vedení v, v, Eh, království, kdy se změnil tedy král a také i eh, vás čekají nové volby, tedy komunální volby, takže možná i o tom byste mohli pohovořit. Je to i eh, období změn našich vztahů, poněvadž dnes máme novou nový výbor, který nám umožní lepší spolupráci s vámi. A což je důležité, je třeba, abychom s vámi vedli pravidelný dialog na konkrétní témata, poněvadž i my máme s vámi společné výzvy, jako boj proti terorismu. Terorismus, který postihl království Saudské Arábie, ale i několikrát Evropu a také i postihuje jiné části světa. Máme i společný problém, který se týká stabilizace, respektive destabilizace středního východu, což může nakonec mít velké důsledky úplně na všechno a je zřejmé, že vaše království, stejně Evropa, se musí hrát svoji roli v mezinárodním společenství. Otázky, které bych vám ráda položila, ty se týkají právě tohoto regionu. A e, země, o které jste přímo nehovořili a e, kde bych chtěla znát e, vaši pozici, to znamená, jde o Irán, o ta dohoda, která byla uzavřena. Potom, pokud jde o Jemen, o tom jste mluvili, protože Saudská Arábie přijímá velký počet uprchlíků z Jemenu. A mohli byste velice rychle Eh, popsat situaci v terénu. Vy jste řekla, no to je důležité, že uprchlíci z Jemenu se začínají vracet domů. Máte nějakou představu, jaké procento těch, kteří se vrací domů do svého bydliště, a co je třeba udělat pro to, aby tato země mohla vyřešit humanitární i ekonomickou krizi. A dále pokud jde o Syrii, kterou jste zmínil, to se nyní Evropy přímo týká, poněvadž pár měsíců zažíváme migrační toky o tamtuť. Ale týká se to jiných zemí, které přijímají tyto migranty, jako Libanon a Jordánsko, a jsou to země, které mají malé prostředky a v podstatě již tato migrační eh, krize je zahlčila a destabilizovala a jak to řešit podle vás a především, co do budoucna udělat pro to, abychom měli systémy přijímání lidí, eh, tak aby eh, lidé, eh, kteří musí tedy odejít z domovu, tak aby tedy po, po té, co situace se u nich stabilizuje, tak aby se mohli vrátit domů. Co pro to udělat? Takže tak k tomu bychom také měli přispět. Vy jste hovořil, zmínil jste izraelsko-palestinský konflikt. Jsem přesvědčena osobně, že hm, existují řešení na základě rezoluce OSN, ale je tady velký problém a to je problém důvěry mezi těmito stranami. A asi tady je třeba, aby se do toho zapojili třetí strany, které budou garantem, že budou respektovány dohody. Mm, a Saudská Arábie a další země, eh, rady zemí Perského zálivu, mohou mm, garantovat to, že eh, tyto dohody budou skutečně respektovány. Já bych měla ještě spoustu dalších otázek, ale určitě tady další kolegové budou mít také své otázky, takže proto skončím a děkuji předem za odpovědi. Děkuji a nyní za EPP dám slovo panu Peterlemu. Spoštovani gospod podpredsednik. Děkuji, eh, pane předsedo. Vážený pane místo předsedo, eh, vážení členové delegací, kolegové. Jménem Evropské strany lidové bych vás eh, zde rád upřímně přivítal. Rád bychom také vyjádřili svou soustrast, svou lítost nad Eh, katastrofu v Mekce. Děkuji vám za ten, eh, tato poselství míru, to je hodnota, která nás jednocuje. Myslíme, že je klíčové vést tuto meziparlamentní výměnu názoru a děkuji vám za mm, jasné eh, pojmenování fakt a záležitostí, které jsou nezbytné k tomu, abychom si uvědomili, jaká je situace v Saudské Arábie. Děkujeme také za přijetí eh, jemenských uprchlíků. Už jsme na to ukázat ve svém a eh, své práci. Eh, v našem nedávno přijatém usnesení jsme zdůraznili, že je třeba vést zvláštní vztah a, a položit si otázku, co je Saudská Arabie ochotná učinit eh, na boj s krizí. Musíme eh, si takové otázky klást, abychom nalezli řešení. Eh, děkuji za socialisty paní Gomeš. Vítejte, pane. Co řeknete těm, kteří si myslí, že Saudská Arábie je součást toho problému, kterým, kterému čelíme, a ne součást řešení? A sice tím, že eh, umožňujete existenci eh, teroristických skupin, eh, tím, že financujete samozřejmě ne vláda, ale uvolníte jejich financování z soukromých zdrojů, které nejsou řádně kontrolovány. To je něco, co... Já jsem navštívil Irák Jordánsko, Libanon, Libii, o tom eh, se slýchá docela často. Že Saudská Arábie není součást řešení, ale součást problému. Tím, že eh, financuje ty nejextremističtější eh, náboženské názory. A je tady samozřejmě rivalita vůči Iránu. vysvětlovat, co se děje v Jemenu, eh, v Bahrajnu a v Sýrii. Já jsem byl v Saudské Arábii, byl jsem poslední zpravodajkou parlamentu pro uh, eh, Saudskou Arábii a složil jsem hold uh, velice zajímavým lidem, které jsem se tam, se kterými jsem, jsem tam setkala. A chápu uh, celou řadu těch rozporů Zejména eh, jsem slyšel hold eh, eh, ženám Saudské Arábii, které bojují, bojují s velmi utlačovatelským systémem. A nehovořím tady o otázkách řidičských průkazů, ale ten kurz, který musí ženy absolvovat ze strany mužů, což velice uráží jejich práva jako člověka a ani ne jako občana to už nemluvím o tom, že občané. A potom samozřejmě musím zmínit uh, eh, Rauds Raifa Badawiho, který je hrdým uh, eh, saudským Arabem, který nevzdává boj za svá práva. Znám uh, situaci tohoto mladého muže, ale jeho Al-Nimra, uh, kterému hrozí poprava a ukřižování. A doufám, že k tomu nedojde a že vy sám budete moci použít svůj vliv, abyste tomu zabránil, protože to by samozřejmě bylo nesmírně negativní eh, pro eh, image Saudské Arábie. Já chápu, eh, jakým rozporům čelíte ve své společnosti, ale teď se objevuje stále větší, stále více pochybností ohledně role Saudské Arábie v regionu a za jeho rámcem. Už vidíme ISIS v Libii. Co tedy eh, řeknete těm, kteří říkají, že Saudská Arábie je součást problému a ne řešení? A nyní Charles Stanok za konzervativce. Děkuji, pane předsedo. A vítejte, pane eh, místo předsedo, jménem EKR bych také chtěl vyjádřit soustrast s těmi eh, rodinami zraněných, jak při tom pádu jeřábu, tak při té tlašenici v nedávných týdnech. Eh, Saudská Arábie eh, je teď pod větším drobnohledem než kdykoliv jindy, jak vzhledem k její zahraniční a bezpečnostní politice, tak vzhledem ke svému systému vnitřnímu eh, vlád, vnitřní vlády a tak pokud jde o lidská práva. A výsledky jsou smíšené. Saudská Arabie je kritizována vzhledem k tomu, že podporuje žihadistické extremisty v Syrii a nepřijímá uprchlíky, i když jste podepsali Eh, úmluvu o uprchlících a srdší sunniští arabové jsou největší části eh, uprchlíků. A zároveň někteří z nás vám blahopřejeme eh, k podpoře vlády Sisiho a ukončení vlády muslimského pravzosta prezidenta Mursího. Také si myslíme, že podporujete legitimní toborudskou vládu v Libii a ne tu tripolijskou islamistickou, islamistickou eh, vládu, kterou podporují vaši rivalové Turecko a Katar. Eh, země středního eh, východu a severní Afriky jsou teď v nebezpečném pohybu po arabském jaru a po za, západních mocností v Iráku a v Libii. A musím říct, že vaše kampaň v Jemenu na podporu legitimního prezidenta Mansura Hadio zatím příliš vedla k příliš eh, mnoha tragickým civilním úmrtím eh, v bombardovaných táborech. Eh, v Syrii vidíme, že je více než 4 milionů, 4 milionů mrtvých a teď dochází k přibližování mezi Ruskem a Iránem a to se považuje za větší hrozbu než ISIS a je třeba bránit eh, takovýto exodus eh, z táboru v Turecku, Libanonu a v Jordánsku. Turecko a Saudská Arabie teď, myslím, musí pochopit, že eh, vaš, váš nepřítel přežil všechna očekávání a je třeba dosáhnout dohody tedy váš nepřítel Asad a je třeba se dohodnout s ním přes Rusko a také prosím požádejte vašeho krále o schovývavost v případech Alfa Albadawiho a Ali al nimni Potom je tady také arabská mírová iniciativa Mír mezi Izraelem a Palestinci. A je třeba znovu zatlačit, aby se opět příslušný balíček vrátil na vyjednávací stůl. Takže velice smíšené pocity, pane eh, předsedo. Eh, a teď pan Buchner. Já bych velmi rád poděkoval za to, že jste byli připraveni se s námi setkat a také hovořit o konkrétních tématech. Již jste bylo řečeno a já bych to pouze zopakoval. Eh, jak vnímáte novou roli Iránu na Blízkém východě i skrze ty nové smlouvy, které byly podepsány? Mě by také velmi zajímalo, eh, o jakém konkrétním počtu uprchlíků v jednotlivých státech hovoříme protože to je možná teď méně důležité pro tuto konkrétní debatu, ale je to velmi důležité pro naší zemi, pro Německo, protože my jsme připraveni přijmout samozřejmě velké množství uprchlíků. Dále eh, OSN obvinuje či vyjádřilo určitá obvinění v souvislosti s porušováním lidských práv. Rád bych připomněl to, že bylo zavražděno více jak 2000 civilistů a 4 civilistů byly, eh, bylo zraněno. A podle OSN 86 obětí v průběhu této války jsou právě civilisté a jsou to právě oběti leteckých náletů Saudské Arábie. Kromě toho se stále hovoří o tom, že jsou bombardovány civilní budovy, nemocnice, úřady, školy a tak dále. A kromě toho také máme případ bombardování uprchlického tábora. Víme také, že dochází k ničení hm, poskytovatelů eh, vody, elektřiny a tak dále. Rád bych byl, kdybyste se k tomu vyjádřil. Dále velmi důležitá otázka. Eh, co činíte, či co jste doposavat učinili pro to, aby válka skončila. Hlavně se chci zeptat, proč iniciativa Omanu ztroskotala a nevedl, nedovedla k žádnému řešení. Děkuji. Thank you very Děkuji, pan Carver. Thank you, Chairman. Your Excellency. Děkuji, pane předsedo, vaše excelence. V první řadě samozřejmě chci také vyjádřit eh, soustras eh, s obětmi eh, pouti, protože samozřejmě víme, jak je to složité kontrolovat a vlastně zajistit bezpečnost takového množství poutníků, protože já samozřejmě vím, že i z, naší, z našeho regionu se velmi mnoho lidí vyvádí právě na tuto pouť. Já chci Uznávám eh, vaši podporu jemenským a syrským uprchlíkům, ale eh, se vší úctou eh, vaše země také má zařízení například pro výroční háč a takováto zařízení by mohla také použít na podporu uprchlíků. A zejména mě zajímá ta tragédie, která proběhla v Jemenu a chtěl jsem se zeptat, na následující otázky. Můžete říct něco více eh, k eh, tomu, jak se Saudská Arábie chce stáhnout z Jemenu? Za druhé, eh, jaké plány po konfliktu máte v Jemenu? Jak chcete zaplnit možné mocenské vákuum, které by mohli využít fundamentalisté? A mohli byste něco říci k Jemenu, co by budou stabilnímu státu do budoucna? a je možné eh, oddělení jižního státu tam. Asi tak eh, bych eh, chtěl požádat, jak ostatní kolegové, abyste požádal saudského krále o skojivost vůči Ali al Nimrovi a Baždu al Hanimu. Michal Galer. Děkuji. Jedna otázka. Kdyby byla mezinárodní konference nebo pokus nalézt eh, eh, řešení eh, syrské občanské války, sedli byste si ke stolu se Spojenými státy, Ruskem, EU, Tureckem, Iránem? Byl by to rámec, ve kterém byste byli ochotní jednat? A jaký rámec podle vašeho názoru by byl vhodný k zmírnění napětí s Iránem a vybudování dialogu? Myslíme si, eh, že eh, možná dojde k nějakým konfliktům do budoucna. A co si myslíte, že by byl vhodný eh, rámec pro jeho řešení? Odsoužil jste jak Asada, tak ISIS, to já se s vámi shodnu. Ale kde podle vás, odkud pochází jejich financování? Můžete ujistit nebo vyloučit, že jakékoliv peníze od saudských občanů Eh, je financují. Pokud jde o Tunisko a, a pa, nebo Pakistán, kam já častím často, tak tam ještě říkají, že pokud oni vědí, tak peníze mm, od, pro radikální imámy na a mešity a tak dále eh, je, eh, pochází z saudských zdrojů. Myslíte si, že to slouží vašim vaší pověsti a pokud to pochází od vás, pochází, tedy přispívá to k míru v těchto dočených zemích? Děkuji. Žulpárňo. Pane předsedo, pane místo předsedo, nejprve i já chci vyjádřit soustrast eh, eh, nad tragedií, ke které došlo před pár dny v Mece. Saudská Arabie je, velkou, je vel, jednou z velmocí, regionálních velmocí jak i řekla paní ministrině Aliomary. A já si myslím, tato geopolitická rovnováha i byla transformována tím, že se uzavřela dohoda s Iránem ohledně jádra. A takže z toho vyplývá několik věcí z této nové situace. Za prvé, e, zbrojení. E, lze se bát e, eskalace zbrojení podle BBC. Alfesal, princ Alfesal potvrdil, že Eh, že kdyby nedošlo k dohodě s Iránem, tak by tam další i eh, regionální velmoci se mohly domáhat jaderného programu. Jak to tedy je, pane místo předsedo? Za druhé, eh, po té, co Irán se opět vrátil na scénu v tomto regionu, jakou formu by měl mít tento modus vivendi teď z dlouhodobého pohledu? Jak tedy budete žít s vaším sousedem, s Iránem. A za třetí, naše otázka, příliv uprchlíků, což je bezprecedentní věc teď zde v Evropě, po eh, té, co vznikl konflikt v Sýrii, ale i kvůli Iráku a i kvůli tomu, kvůli dalším diktátorským eh, eh, režimům jako Jižní Sudán či Eritrea. Tato situace, jak říkají všichni, ta bude trvat. A zde v Evropě i vznikají hlasy, eh, které říkají, že eh, země Perského zálivu nepřijímají dostatek uprchlíků ze Syrie. A nebo možná, že málo lidí to ví, Saudská Arabie není signatářem Ženevské umluvy z roku 1951, takže statut uprchlíka tam neexistuje u vás. Takže tady ani není možné sečíst eh, ty uprchlíky. A můžete nám říci, popsat, co dělá vaše země Saudská Arábie v přijímání těchto uprchlíků, pokud vůbec eh, tedy dochází k nějakému přijímání uprchlíků kvůli syrskému konfliktu a dále ještě k migraci. Já tady a my tady všichni, nebo řada z nás, my jsme pro eh, to, aby se uspořádala světová konference o uprchlících podle stejného modelu, jako jsme hm, zažili že na eh, konci, jako bude tedy na konci listopadu, začátek prosince v Paříži ohledně klimatu, takže je třeba, abychom to řešili na stejné úrovni. A já se ptám, jaký by byl postoj Saudské Arábie k takovéto iniciativě, to znamená uspořádat mezinárodní konferenci o uprchlících. Děkuji, Žile. Pan van Orden. Thank you very much, uh, Chairman. Um... Děkuji, pane předsedo. Mohla bych se zeptat, zdali Daesh pro vás představuje základní hrozbu pro bezpečnost Saudské Arábie, co musíme udělat pro to, abychom je porazili a jaký to bude mít dopad na celý konflikt v Sýrie. A také bych se chtěl zeptat, jakou radu byste dal pro to, aby vlastně arabská populace v rámci Sýrie byla stabilnější, tak abychom neviděli tak obrovské proudy uprchlíků, které směřují k nám. A dále, co byste nám poradil pro to, aby integrace muslimů, kteří k nám přišli, probíhala co nejlépe. Díky. Děkuji. Vaše excelence, máte slovo. Uh, Jak jste si všimli, tak většina z těchto otázek, nebo většinu z těchto otázek lze rozdělit do několika málo bloků. A já bych vás opět poprosil o povolení a předal bych slovo některým svým kolegům, aby se dotkli některých z těch tematických bloků. Nicméně začnu tedy tím, že se zmíním, či budu hovořit o Jemenu. Pokud s tím budete souhlasit, tak nebudu vždy jmenovitě odpovídat na konkrétní dotazy, nebudu opět zmiňovat jména těch, kteří ty dotazy položili, ale budu o tom hovořit tedy obecně. V souvislosti se množstvím lidí, kteří se začali vracet do Jemenu, a to z důvodu podpory, kterou poskytla Saudská Arábie legitimní vládě, tak tady k tomu bych rád řekl, či zdůraznil také ten fakt, že ta otázka by měla znít, kolika lidem jsme v podstatě zabránili, aby zemi opustili? To je ta otázka, kterou byste měli položit. Co jsme udělali proto, nebo jakým způsobem jsme spolupracovali s koalicí, která se rozhodla podporovat legitimní vládu Jemenu. Naše iniciativa měla ten cíl v podstatě zabránit velkému, velkým proudům uprchlíků, kteří by utíkali z Jemenu. V tuto chvíli nemám konkrétní statistické údaje, ale rozhodně to nejde do takových výší jako v Sýrii. Nehovoříme tady o deseti milionech, kteří utekli, ani o těch dvou a půl milionech, kteří jsou v Saudské Arabii, ani o těch čtyř milionech, které se nachází v jiných arabských státech. Tudíž v tuto chvíli mohu říci, že my jsme pomohli všem, kteří utekli do těch sousedských eh, oblastí Jemenu, z Jemenu tedy. A my jsme pomohli těmto lidem se vrátit. Milice ustupují. A ta místa, která dříve byla konfiskována či E, která byla napadena a ovládnuta milicí, tak ta byla opět osvobozena. A vojenské síly, které představovaly hrozbu pro jemenské obyvatelstvo, tak tyto síly byly neutralizovány, byly zničeny, tudíž to jsou síly, které již nemohou nějakým způsobem bojovat proti těmto lidem. V tuto chvíli nemohu tedy hovořit o konkrétních číslech ani o konkrétním množství obětí. Nemohu tady říct, hovoří se o dvou až šesti tisících lidech. My jsme se drželi vždy mezinárodního veřejného práva. My jsme tu zemi nenapadli a naším cílem nebylo ničit infrastrukturu Jemenu. My jsme se snažili pomoci lidem, tudíž neutralizovat ty síly, které lidi ohrožovaly. A všechny cíle, které byly napadeny vojenskou silou, všechny ty platformy, eh, z níž vystřelovaly rakety, to byly naše cíle. Samozřejmě, že se nevyhnete nikdy eh, civilním obětem ve vojenských konfliktech. Nicméně my jsme se snažili být opravdu velmi, velmi opatrní a vláda několikrát prohlašovala, že přijímá všechna opatření pro to, aby zajistila, že obětí bude co nejméně. V souvislosti s podporou, kterou jsme poskytovali Jemenu a v souvislosti s tím, co jsme se snažili udělat proto, abychom odešli z Jemenu. Tak ta strategie odchodu z Jemenu samozřejmě vychází eh, z rezoluce 2216 OSN a ta říká, či hovoří o tom, že ty síly musí opustit toto území a musí také předat všechny konfiskované oblasti a musí osvobodit také všechna místa, která obsadila násilným způsobem. Tudíž tady ta rezoluce je zcela jasně, tudíž naším eh, cílem či úmyslem rozhodně není zůstat v Jemenu. Saudská Arábie rozhodně se nechce vměšovat do interních záležitostí Jemenu a my rozhodně nechceme, aby byl Jemen rozděleným, roztříštěným eh, státem. My samozřejmě také podporujeme konferenci v Riádu, tudíž eh, si také vážíme tedy té podpory těch různých politických stran v Jemenu a my chceme, aby Jemen zůstal jednotným státem, jednotnou zemí. Tudíž my budeme podporovat Jemen a chceme, aby Jemen žil v míru a aby v něm mohly žít a jednat různé politické strany a politická hnutí. Tudíž ve chvíli, kdy se začne aplikovat rezoluce 2216, nebudeme mít žádný zájem na tom, abychom v Jemenu zůstávali i nadále. To je pro nás zcela jasné, v tom máme, v tom máme zcela jasnou v souvislosti s Jemenem. Teď přejdu k té otázce, která se týká Sýrie. Tak, ptali jste se na následující věci. Hovořili jste o tom, že Saudská Arabie by mohla být jednou z příčin, by měla, mohla být součástí důvodu či příčin tohoto konfliktu v Sýrii. Dále jste také zmínili, že bychom my mohli podporovat různé náboženské skupiny v Sýrii, či hovořili jste, že my bychom také mohli podporovat Dáš. A hovořili jste tedy o tom, že my jsme součástí pokračování tohoto problému. Tato myšlenka, tento nápad, či toto obvinění, nechci to tak říci, ale to, že vlastně Saudská Arábie Saudská Arábie, chci říct, je jeden z prvních států, který trpěl pod terorismem a Saudská Arábie. My jsme trpěli pod nátlakem islámského státu a my jsme udělali všechno pro to, abychom mohli bojovat proti islámskému státu a to všemi možnými prostředky, včetně vojenských. Saudská Arábie udělala všechno pro to, aby se mohla účastnit všech mezinárodních snah, které by bojovaly uh, proti islámskému státu. Hledali jsme všechny možné prostředky pro politické řešení. A to od prvního dne v Ženevě, v Saudská Arábie. Už za krále Abdaláha byla jedním, jednou z prvních zemí, která vysílala tento jasný eh, signál. A král Abdalá sám osobně se nabídl, že půjde eh, a bude hovořit s Asadem a snažil se udělat všechno pro to, aby poslouchal, poslouchal argumentům a snažil se udělat všechno pro to, aby jeho země nepadla do takového utrpení. Jak by Saudská Arabie mohla podporovat teroristické skupiny, pod jejichž žihem sama trpí? jak by mohla vůbec odpovídat a reagovat na mezinárodní výzvy. Jak bychom mohli podporovat teroristy, když sami finančně podporujeme mezinárodní centra, jejichž cílem je právě bojovat proti teroristickým skupinám. A tady nemám na mysli pouze islámský stát, ale všechny další vojenské eh, a ozbrojené skupiny protože my je sami označujeme za zločinecké skupiny. My máme také zákony, podle nich podle nich všichni, kteří podporují tito, tyto organizace, jsou vlastně lidi, kteří mohou být potrestáni podle trestního zákonníku. Tudíž Saudská Arábie přijala velmi, velmi přísné zákony, které velmi, velmi přísně dohlížejí nad různými finančními toky, nad různými transfery peněz, které by mohly být předávány některým organizacím. Velmi eh, konkrétní případ. Já převedu peníze z jednoho účtu na druhé. Ještě předtím, než já sám Eh, převedu tisíc reálů na jiné konto, tak ještě předtím, než ten převod učiním, tak se mě ptají, komu ty peníze já převádím, proč je převádím a musím udat konkrétní referenční číslo. Tudíž tady opravdu v tuto chvíli jsou uplatňovány velmi přísné zákony. A myslím si, že v tuto chvíli mohu říci, že dohled nad finančním systémem naší země je opravdu s velmi velkou pravděpodobností ten nejpřísnější, který vůbec může v našem regionu existovat. A toto jsou velmi jednoduché, konkrétní odpovědi na otázky, které se týkají vašich otázek v souvislosti s bojem proti islámskému státu a proti a jaksi otázky související s kriminalizací zločineckých eh, skupin. Nám sem podařilo také zatknout různé zločince. Naši lidé kontinuálně stále trpí jsou také napadány, napadáni těm, těmito organizacemi. Dokonce i nábožensky důležitá místa pro naší e, víru jsou neustále napadána, včetně našich mešit. A je pravda, že mm, neustále dochází k důležitým, k velkým obětem. To znamená, jaký možný důvod bychom mohli my mít proto, abychom podporovali tyto nemocné lidi? Jsme státem, který chce žít v míru. Je to země, ve které žijí rodiny s dětmi, které se snaží žít v blahobytu a v míru. Samozřejmě je možné, že mezi námi bude mnoho rozdílů. Ano, je to možné, samozřejmě pocházíme z jiných kultur, máme jiná náboženství. Nicméně všichni, všichni milujeme mír. Máme rodiny stejně jako vy. Máme stejné sny, stejné představy do budoucnosti pro naše děti. Nezajímají nás konflikty. Nechceme, nechceme konflikty my v průběhu 85 leté naší historie jsme se neúčastnili či nevmísli do žádného konfliktu či války. A my jsme v rámci našich národních politik vždy zdůrazňovali, že se nechceme vměšovat do interních záležitostí žádných jiných zemí. Co se týče řešení syrského konfliktu, Samozřejmě jde o mezinárodní snahy. A my máme zájem, samozřejmě, že máme zájem na to se na nich podílet. Chceme podporovat všechny, kteří se snaží a chtějí vyřešit tento problém, protože my chceme zabránit tomu neustálému prolévání krve. Chceme zastavit ty masakry, kterým jsou neustále vystavováni syrští eh, občané. To víte, že nás to netěší. Netěší nás to, co se děje našim bratrům a sestrám v Syrii. ta platforma pro toto řešení by, tato platforma pro řešení již existuje. A teď pouze potřebujeme zajistit, aby existovala silná vůle na mezinárodní úrovni. Aby se nám podařilo aplikovat to, na čem jsme se dohodli v rámci Ženevy 1, ale je to velmi jednoduché. A já jsem dnes hovořil s jeho excelencí na téma různých skupin, které možná nejednají úplně jaksi v harmonii, ale víme, že tady v rámci této snahy najít společné řešení by mohlo dojít k většímu, většímu souladu. Ale samozřejmě, že ta situace je velmi složitá. Nevíme, do jaké míry bude moci Bashar al-Assad součástí těchto vyjednávání. Jak vy přesvědčíte lidi, že toto by mohlo být řešením po všem tom, po všech těch obětech, po všech těch vraždách? Ale já vás mohu v tuto chvíli ujistit, že my rozhodně budeme se chtít účastnit všech možných snah. Jejich cílem bude vyřešit konflikt v Sýrii. Jsme připraveni opravdu pomoci a podpořit každou, každou snahu, jejíž hlavním cílem bude mír. souvislosti se s vládou Daumani nemohu říci nic konkrétního, protože to se netýká konkrétně nás, co jsou oni. A ve chvíli, kdy, kdy obyvatelé Jemenu se dohodnou na některém řešení, no tak je to samozřejmě jejich věc. Jakým způsobem to můžeme my ovlivňovat? Jde jde o to, aby nedocházel ke zneužívání moci, tak jak k ní docházelo ze strany eh, milicí. Sam, a kromě toho musíme zajistit, že už do těch špatných rukou nebudou proudit ty nelegální zbraně. Tudíž to je, to je ta úloha, kterou my chceme hrát. Pouze tato. Myslím si, že jsem tedy reagoval na ty dvě nejdůležitější záležitosti, tudíž Syrie a Jemen. A jakou radu bychom mohli dát, či jakým způsobem pozastavit proudy uprchlíků a jakým způsobem konají, či co činí arabské státy. Tady na to mohu odpovědět zcela jasně tady v tuto chvíli tou odpovědí by bylo jednoduše zastavte tento konflikt, zastavte tento masakr. Najděte důvod, proč by se lidé mohli chtít začít vracet do svých domovů. Bez toho samozřejmě nelze udělat nic jiného. Jinak prostě lidé budou muset i nadále odcházet ze Sýrie, protože nebudou mít žádný důvod pro to, aby zůstali. V tuto chvíli tam vládne velký chaos, nikdo neví, co, kde a jak. Každé místo v Syrii trpí právě takovou chaotickou situací. A myslím si, že ani vláda nemá pod kontrolou více jak 5% celého území. Tudíž je to opravdu na mezinárodní komunitě, aby nějakým způsobem vyvíjela iniciativu. Jeho excelence mi řekla, že samozřejmě se eh, že samozřejmě v tuto chvíli je to na mezinárodní komunitě, je to na všech, to řešení musí být přijato na mezinárodní úrovni, protože pokud mezinárodní komunita nebude jednat aktivně a proaktivně, tak samozřejmě ničeho nedosáhneme. Mohou arabské státy udělat ještě více? Víte, uvidíme samozřejmě. Samozřejmě lidé, lidé jsou více připraveni žít poblíž svého státu eh, eh, v Jordánsku, eh, v Jemenu, v jiných státech, ale sam, tyto státy, tyto sousedící státy už jednoduše nemohou přijímat více. Ale ti lidé nechtějí chodit k, k nám, protože my jsme jednoduše daleko, říkám to zcela upřímně, ale ti, kteří k nám přišli, tak my jsme je přijali. My jsme neodmítli nikoho. My jim ani neříkáme uprchlíci. Prostě ten, kdo k nám přijde, ten je přijet. Ale problém je v tom, že tito lidé, kteří k nám přijdou, chtějí od nás zase odejít. Oni mají sny. A to je právě to, proč se tady k této otázce dostáváme. Tudíž upřímně řečeno, odpovědí na to je, pokud to chceme nějak vyřešit, tak musíme vyřešit eh, konflikt v Sýrii a tím se zbavíme dalšího počtu lidí na útěku. Dále. Rád bych poprosil jednoho ze svých kolegů, aby se, aby se vyjádřil k otázce paní Gomeš. Ona se ptala, zda je tedy možné, že Saudská Arabie je spíš součástí problému v souvislosti s podporou terorismu a aby také se vyjádřil k otázce represí a e, rivality mezi Saudskou Arábií a Iránem a také, aby pohovořil také o porušování lidských práv žen a o utrpení žen v Saudské Arabii. Tudíž, abych v tuto chvíli rád poprosil své kolegy, a aby hovořili tady o podpoře terorismu a také o otázce ženských práv. Prosím, kolegyně, máte slovo. Já vám především děkuji za pozvání, já mám potěšení uh, se s vámi setkat. To je také velmi zajímavá debata. Já v zásadě zopakuji uh, to, co zde již zaznělo. A sice, uh, že Saudská Arábie odsuzuje terorismus a teroristy co nejvíce ve všech jeho formách. Neexistuje žádné ospravedlnění terorismu a král Abdalách. Bůh žene jeho duši eh, řekl, že terorismus eh, není součástí ničí kultury eh, nebo politického systému nebo vyznání. Šejk Abdel Aziz řekl, že je na čase, aby muslimští vědci a intelektuálové přispěli k osvícení lidu, zejména mladých, a chránili ho před s dobrými myšlenkami. Extremistické myšlenky vycházejí eh, z krajního myšlení a nevycházejí eh, z jakékoliv islámské ideologie. Eh, islám je míru milovný. A já to opakuji. Islám ve své skutečné podobě je míru milovná. Míru milovné náboženství. Je to náboženství pro dnešek, i pro zítřek, i pro včerejšek je flexibilní a uh, je, eh, mm, přispívá k eh, modernímu vývoji. Nicméně eh, islám je zneužíván a sice osobními výklady Koránu a Suny. A tím se zkreslují islámské hodnoty. Problém je, když se to učí děti ve škole a tyto aktivity provádějí jednotlivce a ne masy a ne e, stát. Ale podobně jako jinde ve světě, hlas menšin je slyšet nejvíce. Na druhou stranu e, vláda e, si je vědoma tímto extremistickým narušováním a proto jsou tady snahy odstránit tyto lidi a také probíhají práce na změnu eh, obsahu školních osnov, tak aby studenti byli eh, globálně eh, vzdělání o současných kulturních otázkách a aby se zdůrazňovala náboženská střídmost a, a šlo se proti um, extremismu a fanatismu školné, eh, tedy um, stipendium Karla F. Abdelaha eh, má také otevírat eh, obzory svých studentů v tomto smyslu. Vyslupuje se proti, proti islámským náladám. Potom tady máme také rehabilitační centrum Prince Naifa, které bylo zřízeno pro vyšištění těchto zamořených myslí, mozku potom eh, také běží příslušné programy eh, v saudsko-arabské televizi. Je tady samozřejmě problém a s tím my bojujeme. Děkuji. Vaše excelence, ta odpověď eh, ohledně v Iránu. Dovolíte, já poprosím také kolegy, aby reagovali k té iránské dohodě. A co si myslíme o dohodě s Iránem? a úloze a roli Iránu. Pane Šamery, prosím. Děkuji, děkuji za pozvání do eh, vaší významné instituce. Vy jste se ptal na vztahy s Iránem. Historicky eh, ty vztahy nebyly špatné, když Irán eh, tehdy měl zájem o mm, rozvoj svého lidu, své zemi, ale problém v regionu je rostoucí role Iránu na úkor Eh, arabských zemí, a to především na úkor vnitřní bezpečnosti Saudské Arábie. Irán se vměšuje do Sýrie, do Iráku, do Jemenu. Jak víte, národní bezpečnost Saudské Arábie z velké části se opírá o zachování stabilního nezávislého Jemenu a takže nemůžeme připustit, aby se tam vměšovala eh, země, eh, jiná země a ty, eh, ty dohody týkající se s Iránem, ty jsme uvítali, ano, ale je třeba, aby Irán měl více zájem o rozvoj vlastní země, aby se přestal vměšovat do vnitřních věcí jiných zemí, tedy sousedních zemí. Není možné, aby mm, tato dohoda byla záminkou pro to, aby Irán destabilizoval region. A právě to je podle našeho soudu role Iránu. Všechny problémy v regionu jsou kvůli eh, vměšování se Iránu do Sýrie, Bahrajnu, Iráku a i teď do Jemenu. Pokud by se Irán nevměšoval do těchto zemí, nevměšoval se do jejich vnitřních věcí, tak potom region by byl stabilní. A to je právě náš cíl. To je to, co si přejeme. A proto chceme, aby Irán se nevněšoval. Bohužel my nemáme žádného e, partnera v iránské vládě, který by dostal tomuto jménu. A teď e, pokud jde o to obvinění, že údajně Saudská Arábie financuje terorismus, že peníze e, pocházejí ze Saudské Arábie. Zde neexistuje žádný mezinárodní důkaz, který by dokázal tato naštění, prokázal je, mm, co se týče finančních transakcí. Zde máme velice striktní předpisy a takže žádné finanční prostředky nemohou opustit území našeho království bez eh, mm, striktních kontrol. Není zde žádný důkaz, že by Saudská Arábie figurovala na seznamu zemí, které financují terorismus, ani na seznamu Američanů, na rozdíl od Iránu. Některé eh, západní vlády, které to tvrdili, nebyly schopny nikdy to prokázat a nikdy neměli žádný o tom doklad, konkrétní důkaz. Není možné eh, jen tak říkat a eh, to bez podkladu. Naopak Saudská Arabie bojuje proti terorismu a velice tvrdě trestá veškeré financování terorismu. Děkuji. Děkuji. Děkuji, abych uzavřel, tak bych také chtěl eh, ještě jednou eh, předal eh, slovo ministrovi zahraničí, aby mm, přijel co, jak se mu bude hodit eh, na náš výbor pro zahraniční záležitosti, že zveme ho velice srdečně. A mm, další bod našeho programu je debriefing eh, cesty delegace ad hoc do Srbska Kosova 23. a 25. září. Thank you very much. C'est euh, la délégation euh, de la Commission Affaires étrangères. Euh... Mm, máme zde debriefing o cestě do Srbská Kosova minulý týden. Mm, tato cesta mm, proběhla s kolegy z podvýboru pro lidská práva, eh, tedy to, tady část se týkala Bělehradu. Pokud dovolíte, já jsem právě eh, hovořil o návštěvě v Bělehradě a v Prištině a vlastně tato návštěva proběhla ve velice zajímavé době. Ehm, vzhledem k tomu, že teď eh, mm, tam probíhá uprchlická krize, hovořilo se právě o migraci a migranti běženci, to byla otázka nejvíce diskutovaná s našimi kolegy ze Srbska, ať to byli zástupci nevládních organizací občanské společnosti, či zástupci médií, nebo i politici. A to především byla to předsedkyně parlamentu, premiér, naši kolegové z parlamentu a potom i ochránce veřejných práv. V Bělehradě jsme navštívili také infocentrum, mm, Mm, eh, kde mm, působí hodně dobrovolníků i a eh, pracují pro žadatelé o azyl. Také jsme i eh, navštívili tu, tu část hlavního města, kde uprchlíci mm, přebývají ve stanech a tam čekají na své řešení. Eh, protože 99,99% eh, lidí, kteří se dostanou do Srbska, tak proto, aby tou zemi jenom prošli, asi tam bylo podáno 600 žádostí o azyl eh, za celé to období. Také jsme ji skonstatovali, milí kolegové, a to především kolegové z EPP, že já jsem řekl, že jsme konstatovali, že mezi uprchlíky většina pocházela spíše z Iráku a z Afghánistánu a ne ze Sýrie. Taková je teď tendence. A teď, eh, pokud je o kontakty s mm, orgány Srbska, tak jsme jim Eh, vyjádřili poděkování za to, jak eh, zvládají ty toky. Sešli jsme se s premiérem ve čtvrtek ráno a to bylo velice napjaté, poněvadž ano, to bylo pár hodin po té, co eh, se zvýšil tlak napětí mezi Chorvatskem a Srbskem vzhledem k zablokování hranice, nejenom zablokování pro kamiony, ale i osoby. Mm, takže to byla atmosféra velice eh, jaksi mm, vzácná v podobných diskuzí mezi politiky či diplomaty. Bylo to velice napjaté, ale měli jsme možnost eh, aspoň si vyměnit názory. Obecně otázka migrace, jak jsem řekl, to byl nejvíce diskutovaný bod v Srbsku, takže všichni naši partneři vyjádřili se v tom smyslu, že očekávají, že se otevřou vyjednávací kapitoly. A samozřejmě, že dojde i k pokroku s, v dialogu s Prištinou. I, kdy, pokud jde o setkání se zástupci médií, tak tam a také jsme hovořili s ombudsmanem o, o reformě soudnictví to bylo asi nejzajímavější setkání. A e, otevření kapitol 23 a 24 by podle nich pomohlo reformám a také i mm, při jednání s ombudsmanem jsme zopakovali, že my, tedy všechny politické skupiny, podporují e, činnost ombudsmana protože v minulé době byl pod tlakem, především premiéra, a teď hm, byl navázán takový dialog mezi ombudsmanem a premiérem, takže situace se uklidnila. Předtím to bylo dost napjaté. A e, potom pouze členové AFETu další den navštívili Prištinu ehm, my jsme mm, prošli tedy bránou číslo jedna a zjistili eh, jsme, jaké jsou výsledky eh, jednání se mezi Bělehradem a eh, Prištinou, pokud jde o řízení hraničního přechodu. Diskutovali jsme s kosovskou policií, kde i působí EULEX, ale ve funkci poradců takže změnili statut teď a potom jsme hovořili o detailech, jak to vypadá eh, s provozem na tom přechodu, jak je to s těmi poplatky, které se vybírají a které přispívají do lokálního rozpočtu. Naši partneři v Prištině, tak ty měli velký zájem o e, e, dohody a otázku, která se týká přidružení e, a potom tedy společenství se srbskými obcemi i samostafa. Minulý týden to prezentoval v parlamentu a premiér tedy chodí do parlamentu, aby tam představil podobnou dohodu a tam, eh, jak si po něm opozice házela vejce. Naštěstí jsme se sešli se zástupci všech stran, tedy um, těch, které jsou u moci i v opozici a vyjádřili se mm, velice široce a i o tom, jak vykládat tuto dohodu o, eh, o přidružení svazu ob, srbských obcí. V Bělehradě ta Eh, tam požadují tedy otevření kapitol, vyjednávacích kapitol do konce roku a v Kosovu především jim jde o liberalizaci vizové povinnosti. Zatím ještě musí splnit 8 kritérií z těch 95, aby skutečně bylo možné uzavřít tuto kapitolu. A, takže návštěva proběhla v zajímavé době, na páté době, jak si ho v takové horké době. A my jsme mm, tam byli tady s kolegy z podvýboru pro práva a v podstatě i poprvé tedy vlastně my jako členové AFETu jsme byli eh, zase jejich členy. A teď dám slovo Antoninovi Piculovi, který eh, eh, byl členem této delegace Antonino a poté Radoš. Pane předsedávající, upravu jste. Děkuji, pane předsedo. Máte pravdu. Jste navštěvit do Bělehradu a Prištiny. se část eh, věnovala tedy uh, eh, uprchlické krizi značně. Eh, navštívili jsme eh, obě dvě země, které jsou tedy eh, v různých fázích evropské integrace a obě provádí intenzivní dialog s Evropskou unii. Nicméně z evropského pohledu ten dialog mezi dvěma zeměmi je velice důležitý. Proto jsme jim poblahopřáli k dohodě z 25. srpna, co by velmi důležitému příkladu pokroku v rámci dialogu. Srbsko má zahájit svoji první vyjednávací kapitolu a všichni se na to těšíme, protože to bude eh, počátkem období, kdy budeme úzce eh, sledovat, co se děje v Srbsku. A po vytvoření zvláštního eh, tribunálu pro válečné zločiny v Kosovu, do no tohle je velmi důležitý eh, krok před. Nezapomínejme, že dohoda o eh, na hranicích s Černou horou byla podepsána teprve nedávno. Ta podpora veřejnosti pro toto je velmi, pro členství v Unii je velmi intenzivní. Ovšem obě země musí bojovat s korupcí na vysoké úrovni, podporovat svobodu médií, která zatím nesplňuje evropská kritéria bez ohledu na strukturu vlastnictví, tedy pardon, vzhledem k této struktuře. A je velice důležité sledovat budování plně funkčních demokratických institucí. O tomto jsme hovořili s panem Sašou Jankovičem s obou spadem. Občanský dohled nad spravodajskými službami je třeba eh, vytvořit stejně i jako nad eh, represivním aparátem. Na rozdíl od Srbska, kde eh, je opozice oslabená, opozice v Kosovu hovoří o své nespokojenosti se stávající vládou. Obé patří k eh, demokratické společnosti, ale v Srbsku i v Kosovu a slabost opozice je eh, varováním před eh, budoucí možnou politickou krizí. Rád bych také poděkoval všem, kteří nám připravovali, pomáhali připravit tuto misi. Hvala lijepa gospodine předsedávající. Ovaj náš pocit... Děkuji, pane předsedo. Tato návštěva proběhla za okolností poznamenaných eh, velkým tedy eh, přílem uprchlíků, vyloučněno určitého pokroku. Za prvé došlo k eh, dohodě z 25 srpna o normalizaci a o hranicích s Černou horou. Nicméně eh, nejdůležitějšími tématy a nejdůležitější témata členové vlády neprojednávali. Pokud jde o, o zástupce médií, tak ani státních organizací a ombudsmana, tak tam jsme hovořili o důležitých věcech, jako jsou reformy o demokratické procesy ve společnosti, ale za daných okolností nebylo možné toto učinit se zástupci eh, státu nebo vlády, protože tam eh, se hlavně hovořilo o tom, jak se Srbsku daří v oblasti uprchlíků. Dobře. Pokud jde o eh, svobodu médií, nebylo učiněno žádného významného pokroku od našich posledních usnesení. Privatizace médií proběhla do takové míry, že stát nebo vláda může zůstávat většinovým vlastníkem, zejména v menšinových místních médiích, ale je také určité nebezpečí, že některá média si koupí někteří eh, jednotlivci, kteří mají peníze z podeřelých zdrojů. To znamená, že prostor pro svobodu médií by mohl být omezen. Obě země je třeba chválit, protože jsou připravené podniknout některé eh, aktivity, ale ta dohoda z toho 25. Eh, srpna je spíš taková deklaratorní. A jsou tam některé úmyslně vágní pasáže. Takže já Hmm, si nemyslím, že by toto bylo opravdu nějaký dobrý nápad. A, um, myslím, že jsme nemohli hovořit o určitých otázkách, tedy prostě z časových důvodů eh, ani v jedné zemi. Pokud všechno zůstane, zůstane na deklaratorní úrovni, tak proces evropské integrace a vnitřní eh, procesy v těchto eh, zemích nebudou dostatečně kvalitní dlouhodobě. Děkuji. Děkuji. Já chci poděkovat eh, členům sekretariátu ASET a výboru DRUA, které pomohli uskutečnění této cesty delegace do mm, Bělehradu i do Plištiny. A, mm, takže děkuji za podporu. A mm, teď se ptám, zdali to budou různé. Má někdo něco? Pokud ne, tak příští schůze se bude konat 12. Eh, října v Bruselu. Děkuji a hezký večer na krám.